Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Když dovolíte, zahájíme schůzi. Nejprve bychom tady přijali v návrh pořadu jednání, který je tady přijat, děkuji vám. Teď jazykový režim. Vzhledem k tomu, že dnes probíhá rozpočtové dohadování několik kabin bude uzavřených během našeho dnešního zasedání, konkrétně dánština, maďarština, slovinština, chorvačtina a malčtina. Za to se omlouváme. Dále eh, schválíme zápisy z předchozích schůzí ze září a z října. Tímto tedy schváleny. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu 4 na pořadu jednání, eh, dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Drágim, kterého zde vítáme. Děkujeme, že jste mezi nás opět přišel na naše eh, pravidelné a velmi plodné dialogy. Samozřejmě, pane Drági, očekáváme, že nás budete informovat o e, nejnovějších rozhodnutích řídící rady Evropské centrální banky, zejména co se dělá, e, co se týká e, programu APS, dluhopisových programů, a nebo mimo jiné jednohlasného závazku používat podmíněné nástroje v rámci mandátu ECB, pakliže to bude nutné. Zároveň jsme identifikovali tedy koordinátoři identifikovali konkrétní témata, na kterých jsme pak pracovali, tedy eurosystém e, laterálního rámce politiky a nekonvenční politická opatření. Jako obvykle začneme úvodem pana Drágyho, a pak tedy po pěti minutách otázky a odpovědi. Takže děkujeme, pane Drági, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně výboru Ekon Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi potěšením být opět mezi vámi v tomto výboru na posledním slyšení v roce 2014. Tento rok byl opět rokem významných změn pro eurozónu i pro Evropskou unii jako celek. Jednalo se o rok legislativního a institucionálního pokroku na mnoha frontách. V roce 2014 se zrodila bankovní unie, s odsouhlasením jednotného mechanismu rozpouštění bankovních institucí, dohledného mechanismu a co se týká úspěšného uzavření komplexního hodnocení výhled, výhledovek a rozvah bank. Byl to také e, vážný rok pro politiky Evropské centrální banky, která podnikala celou řadu kroků na oživení neustále se vystřízlivujícího výhledu. Jaká jsou témata dnešního slyšení? Vztahy finanční fragmentace k monetární politice, eh, kolaterální rámec eurosystému. Jsou to obě otázky, kterých se dotknu, ale nejprve bych vám rád představil naše stávající hodnocení hospodářského výhledu. Setrvačnost růstu v eurozóně oslabila během letních měsíců. Nejnovější, před, nejnovější předpovědi byly opraveny směrem dolů. Zároveň naše očekávání mírného, mírné nápravy v roce 2015 a 2014 zůstávají v platnosti. Poptávka by měla být podpořena celou řadou faktorů. Mimo jiné zde máme naše opatření v oblasti monetární politiky a pokrok v oblasti fiskální konsolidace a strukturálních reform v některých zemích. Zároveň vysoká nezaměstnanost, značná nevyužitá kapacita a stále trvající a nutné úpravy rozvah nadále budou toto obnovení zpomalovat. Rizika hospodářskému výhledu se stále drží jaksi v té negativní oblasti, zejména oslabení setrvačnosti růstu eurozóny, kromě zvyšujících se geopolitických rizik, mohou omezit sebevědomí, zejména v oblasti soukromých investic. Kromě toho nedostatečný postup, nedostatečný postup v oblasti strukturálních reform v zemích eurozóny představují hlavní riziko Eh, dalších úprav hospodářského výhledu směrem dolů. Inflace v eurozóně zůstává na velmi nízké úrovni. V říjnu eh, byla na úrovni 0,4 Očekáváme, že i nadále zůstane zhruba v této úrovni po několik příštích měsíců a poté během let 2015 a 2016 bude pozvolna stoupat. Podíváme-li se do budoucna, budeme i nadále přísně sledovat eh, rizika vývoje cen. Nejnovější monetární data eh, nám ukazují velmi pozvolný růst v širokém pojetí peněz. Výroční eh, hodnota růstu se pomalu zvyšuje, zejména v posledních měsících, a zdá se, že jak si ten bod obratu v, z hlediska nárůstu poskytování úroku je již za námi a i úrokové sazby, ačkoliv jsou stále negativní, se postupně zlepšují. Podívejme se teď na finanční fragmentaci. První téma, které jste mi navrhli pro dnešní slyšení, Fragmentace v různých segmentech finančního trhu zatím je hlavním, hlavní překážkou plynulého vedení a provádění monetární politiky a konec konců také je to překážka naší schopnosti splňovat vlastní mandát. Vzhledem k aktivitám ECB byla fragmentace významným způsobem omezená od doby kulminace finanční krize. Tržní, tržní sazby v nezajištěných penězích se opět obchodují v rozumných spredech, eh, vzhledem tedy k tomu, jak vypadají sazby a spredy v eh, jistinách. Spready státních dluhopisů eh, se v eurozóně snížily velmi významně od toho vrcholového bodu v roce 2012, což vrací investorům důvěru v eurozónu. Ovšem i nadále čelíme situacím, kde naše velmi jaksi eh, otevřená monetární politika nedostatečně dosahuje k některým, k některým uvěrovaným v eurozóně. Je to proto, že e, trhy s úvěry jsou často stále omezeny v některých částech eurozóny a tím pádem se tam objevuje jenom velmi malé obnovení. E, tím pádem e, růst úvěrů je stále negativní, a podmínky pro získání úvěru, ačkoliv se zlepšily v nedávné minulosti, jsou velmi přísné z dlouhodobé perspektivy. Co je velmi důležité, náklady na ehm, bankovní financování se zlepšují, ale jsou i nadále v některých členských státech na dosti vysoké úrovni. Tam, kde jsou nižší, eh, tam se pak nepřenáší do reálné ekonomiky v plném poměru. Monetární eh, politika a opatření v červnu a v září tohoto roku rozhodla, že TLRO a eh, nákupní programy Eh, jištěných dluhopisů a takzvané covered bonds budou těmi nástroji, které nám pomohou překonat tyto překážky. Pomohou provádění monetární politiky, podpoří poskytování úvěru do hospodářství eurozóny a ve výsledku eh, budou umožňovat další jemné nastavení monetární politiky. A už vidíme první doklady toho, že tento náš balíček na zpřístupnění úvěru už dodává hmatatelné výsledky. Od začátku června jsou eh, sazby na dopředném trhu peněz eh, ve snižující tendenci napříč celým spektrem a eh, příslušná křivka je konzistentní, konzistentně jaksi v negativních číslech i pro dvouletý horizont. Neočekává se, že by Eonia přesáhla 25 bodový práh před rokem 2018. Tříměsíční sazba Euribor, která je velice důležitým indikátorem e, impulzu monetární politiky, je na velmi nízkých číslech a blíží se nule. Politická rozhodnutí, zejména ta oznámená v září, spustila kompresi spreadů napříč jinými třídami aktiv, včetně ABS, krytých dluhopisů i státních dluhopisů. Nicméně potřebujeme více času, než dojde k plné materializaci pozitivních efektů těch nejnovějších eh, opatření. V tomto kontextu dovolte, abych zdůraznil, že jsme i nadále připraveni přizpůsobit šíři našich, našich opatření, to znamená jak půjčování, tak nákupy, na takovou velikost, která zajistí dostatečnou podporu pro inflaci a obnovení hospodářství v eurozóně. Všechna tato opatření budou mít značný dopad na naši rozvahu, která, jak doufáme, se posune eh, směrem ke svým E, ke svým číslům z roku 2012. Tím zajistíme, že e, naše pozice z hlediska monetární politiky bude i nadále podporovat postupné obnovení a navrácení míry inflace na úrovně pod, ale blízko dvěma procentům. E, samozřejmě musíme zůstat jaksi ve střehu proti dalším možným rizikům, zejména co se týká možného oslabení Eh, oslabení setrvačnosti růstu a eh, oslabující se dynamice poskytování úvěru. Je proto potřeba i nadále velice detailně monitorovat eh, naše nastavení monetární, monetární politiky a pak, když to bude nutné, budeme se muset zaměřit na um, určitá protiopatření proti velmi nízké inflaci. Naše řídící rada je připravena používat i dodatečné nekonvenční nástroje v rámci svého mandátu za tímto účelem. V tomto kontextu jsme také zadali relevantním pracovníkům ECB a výborům eurosystému aby začali včas připravovat taková možná opatření, pakliže budou zapotřebí. Taková opatření mohou zahrnovat například ehm, další možné změny ehm, velikosti a složení rozvahy eurosystému za tím účelem, že se dosáhne stability cen v střednědobém horizontu. Monetární politika sama o sobě bohužel samozřejmě nemůže překonat finanční fragmentaci v eurozóně. Fragmentace jak si v přeshraniční úrovni reflektuje i národní nerovnováhy a často i institucionální nedostatky. Překonání těchto potřebných strukturálních reform na straně národních, národních států, aby se zlepšilo prostředí pro biznis, a aby se nastavily potřebné pobídky pro investice a zvětšila se produktivita, vytvářela se nová pracovní místa a zvyšoval se potenciál růstu celé ekonomiky. Snížení finanční fragmentace také vyžaduje vypořádání se s hospodářskými nedostatky i v oblasti finanční integrace. Jak už jsem zmínil, v tomto roce jsme v této oblasti dosáhli značného postupu. Bankovní unie by teď již měla být vlastně dokončena po dokončení komplexního hodnocení a tím, že jednotný dohledový mechanismus převezme svou dohledovou funkci což znamená, že tím dokončíme jednotný mechanismus pro rozpouštění institucí, posílíme půjčovací kapacitu jednotného fondu pro rušení finančních institucí a tím obnovíme ten um, tu důvěryhodnou pojistku, kterou zde chceme vytvořit prostřednictvím tohoto systému. Podíváme-li se dále do budoucna, vidíme eh, v ně, v ně, zde větší integraci i finančních trhů v rámci CMU, což by bylo eh, záhodno pro snížení fragmentace finančních trhů, zlepšení financování malých a středních podniků a podpoření implementace politiky ECB a tedy tím posílení celkového růstu. Těšíme se na detailní prvky, které nám komise oznámí během roku 2015 a já osobně nemám pochyb o tom, že Evropský parlament jako kolegislátor i v této fázi bude hrát velmi důležitou roli. Dovolte mi teď říci několik slov k druhému tématu, které jste vybrali pro dnešní slyšení, tedy náš kolaterální rámec. Už od začátku eh, tento rámec eurosystému byl navržen, aby dosáhl zároveň dvou cílů. Jednak, aby chránil eurosystém před ztrátami, což vlastně explicitně vyžadují statuty ECB a ESCB, a za druhé, aby zajistil, že kreditní operace eurosystému budou probíhat hladce, tím, že budeme mít k dispozici dostatek eh, jaksi dodatečných finančních prostředků, takzvaného kolaterálu. Z minulosti vidíme, že toto duální nastavení našeho kolaterálního rámce je a zůstává velmi efektivní. K dnešnímu dni eurosystém nikdy nemusel si konstatovat ztrátu, která by vznikala z kreditních operací eurosystému. V těch několika málo případech, kde protistrany eh, zkrachovaly, například ehm, v případě ehm, jedné ceřiné společnosti Lehman Brothers, eurosystém plně pokryl své vystavení tomuto riziku tím, že ehm, využil dostupný kolaterál. Zároveň eh, tento rámec zajistil, že banky mohly dostat eh, dostatečné, dostatečné objemy peněz centrálních bank v průběhu celé krize, což bylo nejviditelnější v kontextu těch dvou velmi dlouhých refinančních operací, které ECB prováděla v letech 2011 a 2012. V rámci těchto operací banky získaly eh, likviditu z centrální banky zhruba ve výši 524 miliard euro, za pouhých deset týdnů. Toto základní nastavení eh, kolaterálního rámce zůstává nezměněné už od začátku monetární unie. Tři ústavní součásti kolaterálního rámce eurosystému, tedy jednak rámec protistrán, za druhé základní kritéria způsobilosti pro základní aktiva a za třetí ehm, opatření pro řízení rizik zůstávají i sama o sobě vlastně nezměněna. Eurosystém si zachovává široký rámec protistran a jeho kritéria způsobilosti jsou stále založena na stejných principech jako na začátku. To nám ukazuje, že navržení tohoto kolaterálního rámce eurosystému je samo o sobě značně robustní. Ovšem, Některé změny byly zapotřebí, abychom mohli garantovat eh, hladkou implementaci monetární politiky v době, eh, kdy byly finanční trhy pod, eh, ve stresu, jaksi pod tlakem, což vedlo k mírným nedostatkům tržního financování. Kolaterální rábec nikdy nesmí působit procyklicky. Omezení dostupnosti likvidity bankám v krizi například tím, že zavedete restriktivnější kritéria pro získávání kolaterálu, může, může představovat riziko nejenom pro ty nejzranitelnější banky, ale i pro celý finanční systém. Ve finále by to zvyšovalo riziko pro rozvahy centrálních bank, nechránilo by je to. Tím pádem, abychom zajistili, že budeme mít k dispozici dostatek protistran, které budou i nadále moci participovat v refinančních operacích, Eurosystem dočasně uvolnil některá kritéria způsobilosti pro základní aktiva a to bylo provedeno v několika případech. Například eh, mezi lety 2008 a 2011 a poté opět v roce 2012. Tehdy jsme eh, přijímali i zahraniční aktiva. V roce 2012 jsme vytvořili dodatečný rámec ACC, změnili jsme eh, standardy pro poskytování úvěrů tím, že tedy jsme eh, umožnili eh, aktiva s nižším ratingem než na začátku, například v oblasti ABS. Tento kolaterální rámec byl od začátku dosti složitý. Mimo jiné kvůli tomu, že zde máme, že jsme zde měli celou řadu rámců na národní úrovni, které existovaly již předtím. Ale od začátku už měl za úkol eh, dávat k dispozici kreditní systém eurosystému celé řadě protistran, což je jaksi v kontrastu s některými centrálními bankami, které spoléhají pouze na několik málo protistran. Tím pádem museli jsme zohlednit jednotlivé finanční trhy a bankovní systémy členských států. Některé národní banky přijímaly například e, úvěrové směnky jako kolaterál, některé ne. E, pro takovéto rámce jsme museli najít společné standardy, které by obsáhly všechny tyto společné charakteristiky a zajistili by, že bude k dispozici dostatek peněz na trhu. Takže teď ta výzva do budoucna je, aby tento rámec byl zjednodušen, aby byl transparentnější aniž by to ovlivnilo schopnost protistran získat přístup do našich refinančních operací, ale já jsem si jist, že to zvládneme. Takže, dámy a pánové, Rok 2014, jak už jsem řekl na začátku, je, byl rokem významných změn, ale to, čeho jsme zatím dosáhli, nestačí. Rok 2015 musí být tím rokem, kdy všichni aktéři v eurozóně, vlády a evropské instituce začnou implementovat konzistentní společnou strategii, aby dostali naše hospodářství zpět na správnou cestu. Monetární politika sama o sobě tohoto nedosáhne. Proto je zde urgentní potřeba odsouhlasit konkrétní závazky v krátkodobém horizontu strukturálních reform v členských státech, o dodatečné aplikaci paktu růstu a stability, na téma agregátního postoje eurozóny, na téma strategických investic a bude také potřeba zahájit práci na dlouhodobých vizích, na e, sdílené suvereně, tak abychom zajistili hladké fungování Evropské monetární unie. E, s tím jsem u konce, těším se na diskusi a omlouvám se, že mi úvod trval o něco déle než je běžné. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane prezidente Drage, za toto velice důležité sdělení. A nyní máme prvního řečníka za EPP. Bude to pan Pablo Vazidekan. Pět minut, ale je to i na odpověď. Eh, děkuji eh, panu, předse, panu prezidentovi z MBC. E Děkuji vám za vaše slova. Rád bych eh, něco dodal k tomu, co vy jste řekl při různých příležitostech. Vy jste hovořil o zvyšování, navyšování rozpočtu o e, tisíc miliard eur a řekl jste, že to není cíl, řekl jste, že to je očekávání. Mohl byste nám vysvětlit trochu lépe, co tím míníte, když říkáte, že to je vlastně očekávání a ne cíl? A další otázka? Vy jste řekl naposled, eh, eh, musím s vámi souhlasit, ta monetární politika sama o sobě eh, nemůže odstartovat růst a nepu, nevytvoří jistě nová zaměstnanecká místa a nezmírní nezaměstnanost. Je třeba, aby jednotlivé státy provedly strukturální reformy. Mohl byste být trochu konkrétnější, které země a které instituce by měli nebo mohli jednat a jaká konkrétní opatření podle vás jsou nezbytná k tomu, aby monetární politika měla dopad a pomohla trochu více růstu a zaměstnanosti. Děkuji vám, pane prezidente. Mezi černem a zářím tohoto roku jsme podnikli celou řadu opatření, Alteltros až k rozhodnutí koupit jištěné obligace a ABS. Jsme eh, si zcela jistí, že přijatá opatření pomůžou podpořit očekávání inflace na té úrovni, která je naším cílem, to pod nebo blíže ke dvěma procentům. Pokud tedy bychom měli vyhodnotit, že tato opatření nestačí pro tento účel, anebo že náš výhled inflace v střednědobém horizontu by se měl zhoršit, anebo kdyby se před naše očekávání zhoršil, pak, jak už jsem mnohokrát říkal, řídící rada zcela jednomyslně je odhodlána podniknout další ehm, nekonvenční opatření a myslíme si, že postupně rozvaha se bude růst na úroveň, kterou měla v březnu roku 2012. Ale jak už jsem řekla, jsme ochotni podniknout další opatření, pokud náš výhled inflačních očekávání v střednědobém horizontu by se měl zhoršit, nebo kdybychom se rozhodli, že přijatá opatření nestačí, abychom eh, jednali proti zhoršujícím se očekáváním inflace. Druhá věc, je toto. Teď už je poměrně jasné, že měnová expanze a do jisté míry také fiskální expanze eh, mají pouze mírný dopad na ekonomiku. Pokud eh, prostředí, ekonomické prostředí nedí eh, náchylné k tomu, aby lidi vedlo k investování. A také z tohoto důvodu vždycky říkáme, a říkali jsme to už mnohokrát, že strukturální reformy jsou mimořádně důležité. Samozřejmě, že každý stát má svůj vlastní program a vlastní potřeby. Obecně to můžeme hovořit o dvou kategoriích strukturálních eh, eh, reformách. Jeden se týká trhu pro eh, produkty, čili je v konkurenci. Jedná se o dokončení legislativy jednotného trhu a daleko více ještě třeba v tomto ohledu udělat. A druhá věc je pracovní trh. A my vidíme, že některé státy, které už provedly strukturální reformy, bych řekl, že už teď z toho těží, že už těží z oživení. Samozřejmě ještě brzy říkat na to, že je tady výrazná korelence mezi oběma věcmi, ale zcela jasné, že to tady opravdu je. Vidíme, že tyto státy teď rostou více a rychleji. A jsou to tedy ty státy, kde už aspoň nějaké strukturální reformy proběhly. Děkuji. Eliza Ferreira, prosím. Muito obrigada, vou falar em português. Muito obrigada por estar aqui conosco i e desde já... Děkuji, budu hovořit portugalsky. Děkuji vám, že jste k nám přišel a omlouvám se, pokud tady nebudu moci zůstat až do konce tohoto našeho setkání, protože bohužel mám jiné schůze. Ráda bych se zeptala na následující. Monetární politika a především eh, úroková sazba Eh, která byla vždycky náměstrem pro to, aby se nastartovala ekonomika v rámci eh, jednotné měny, eh, se jakožto nástroje vyčerpaly nebo vlastně se vyčerpávají v současné době. Čili já se ptám, situace, v níž se v současné době ocitáme, s těmito obrovskými nerovnováhami mezi jednotlivými zeměmi, velkou nezaměstností, která je strukturální, Ti, kteří provedli strukturální reformy, tak ještě pořád tíhu situací trpí a je velice těžké eh, oživit poptávku. Já se ptám, nejsou toto důležité prvky eh, pro to, abychom se vyhnuli tomu, co se stalo v roce 2012, to jest, že prezidenti hlavních institucí se eh, dohodli a centrální banka použila veškeré nástroje, ale v podstatě by mohla sezvat nějakou takovou schůzi, právě proto, aby se setkali všichni eh, nejvyšší zodpovědní pracovníci a aby rozhodli politiku na startování ekonomiky, politiku na startování eh, investic. A to nejenom na úrovni jednotlivých zemí, ale na úrovni celé eurozóny eh, a celé Evropy, protože my se blížíme k situaci, která je opravdu velice vážná. Takže ti nejvyšší představitelé Evropské unie by se měli eh, sednout k jednomu stolu a měli by hovořit jednotným hlasem. Evropská banka udělala mnoho, ale nemůže dělat všechno. Děkuji. Já s vámi určitě souhlasím. Měnová politika eh, dokázala mnoho a může zařídit ještě více a dokonce ještě více, pokud se budou realizovat strukturální reformy, ale zajisté nezvládne úplně všechno. Tudíž eh, fiskální politika eh, v agregovaná strukturální reformy jsou potom třetím pilířem tohoto politického rámce. A co tedy potřebujeme plus k tomuto? Potřebujeme, aby se navrátila důvěra v hospodářské prostředí a eurozónu. A aby se navrátila důvěra, co je tady nejdůležitější? Nejdůležitější je mít politickou a ekonomickou konstrukci, která by zbytku světu prokázala, že jsme schopni spolupracovat a společně postupovat ve směru další integrace. Domnívám se, že to je velice důležitý prvek důvěry. To není nutně o penězích, to je spíše o dlouhodobé stabilitě našeho, naší koncepce, celého našeho rámce. Děkuji vám. Ano, prosím. Pergunta muito concreta sobre outro... Rád eh, bych se zeptala konkrétně k dalšímu bodu. Mohl byste nám eh, říci, zda existuje nějaký vývoj v otázce backstop rezolučního fondu, který je takovým politickým kompromisem mezi členskými státy a který je nezbytný k tomu, aby bankovní unie měla úspěch. Děkuji. Now, there have been... Došlo k mnoha změnám v tom smyslu, že Eh, respektive eh, co je, se týká jednotného mechanismu pro řešení problému, že teď například banky už mají vyšší úroveň kapitálu po eh, přijatých opatření, také pravidla pro vykoupení, pro vyřešení, takže je tady větší také posílená kapacita bank absorbovat ztráty. Pak je tady máme ovšem jednotný mechanismus pro řešení problému. A když se zeptáte, zda stačí 50 miliard nebo ne do tohoto fondu, pak bych řekl, že byla tady zcela výslovná dohoda, že vypůjčovací kapacita díky tomuto jednotnému mechanismu pro řešení problému bank se výrazně posílila. Děkuji vám, Notis Marias, za skupinu e KR από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζοντας το προ... Pane prezidente, je to tak, že Evropská centrální banka prosadila svůj program ABS, ale pracovala v podstatě například u řeckých státních dluhopisů tak, že zkrátka nakupovala poměrně s malým rabatem, ale jak to vypadá s nominální hodnotou eh, těchto dluhopisů? Typický je příklad mé země, tedy Řecka, kde eh, během krize to bylo tak, že jsme měli na začátku rabatu veřejných dluhopisů asi 40% a Kromě toho eh, nějaká nominální hodnota byla 75 miliard euro, což jinými slovy znamená, že to je spekulace na úkor těch, kteří jsou teď insolventní. Řecko, řečtí občané, musí platit obrovské daně, abychom eh, spláceli tu desetimiliardovou půjčku a Evropská centrální banka stále dostává své rabaty. To je přece spekulace. Eh, bude Evropská centrální banka převádět tyto zisky zpět na Řecko? Eh, přece to je jenom velmi malá součást vašich zisků. Jsou to ale peníze, které by byly u nás velmi užitečné. No a to vše se děje na pozadí memoranda, to znamená velmi tvrdých opatření. A tyto spekulativní půjčky vlastně v zásadě znovu a opět znamenají, že Řecko svou situaci nikdy neobnoví na požadovou situaci a trojka u nás bude přítomna neustále. Ačkoliv vlastně eh, Evropská centrální banka nám nesplatila svůj dluh vůči nám ve výši zhruba 1,75 miliard, eh, takže já bych chtěl navrhnout, aby eh, se u řeckých dluhopisů nepoužívala nominální hodnota, ale jenom ta hodnota, kterou je ochoten zaplatit trh. Což by znamenalo samozřejmě eh, snížení řeckého zadlužení eh, o 22%, aniž by to poškodilo Evropskou centrální banku. Souhlasil byste s tímto? A pokud ne, jak byste si to oprávnil na základě tedy smluv EU, že se vůči řeckému lidu provádí takováto spekulace. Spekulace je potřeba ukončit, zejména spekulace vůči řeckým daňovým poplatníkům a schudlému jihu. Děkuji. Well, I, I would not agree that... Já mm, úplně nesouhlasím eh, ohledně toho, co říkáte, že je nutná nebo užitečná dluhová úleva nebo rekonstralizace, protože Řecko by se teď mělo eh, zaměřit hlavně na dalších reformách, aby dosáhlo nové fiskální konkurenční schopnosti a stability. A zkušenosti ukazují, že tyto eh, reformy už jsou opravdu užitečné a eh, že z toho vidíme další přínosy, protože jsme viděli například poprvé zase, viděli jsme tedy to na žebříčku mezi těmi, mezi růstovými ukazateli. Čili pokud Řecko bude na nadále sledovat eh, eh, reformy a bude dodržovat fiskální cíly, pak eh, ten růst bude udržitelný. A mimochodem také už i zisk teďko vrací do Řecka prostřednictvím i centrální banky, i prostřed... řecké, i naší. Děkuji a um, mám teď asi více času ještě. Pane Drágy, já jsem se vás ptal na velmi jednoduchou věc. V tomto roce je to tak, že Řecko zaplatí ECB 10 miliard kvůli půjčkám. Já jsem vám něco navrhl a podle toho návrhu by Řecko muselo platit jenom 6 miliard. A ty zbylé 4 miliardy, ty by mohlo Řecko použít pro vlastní boj s nezaměstnaností. Taková je realita. To byla velmi konkrétní otázka s velmi konkrétními čísly. Proč se neustále schováváte za ty spekulační postupy, které se vůči Řecku uplatňují? Děkuji. So you, you are... Vy říkáte, že by se měl restrukturalizovat dluh. My si ale nemyslíme, že to by bylo správné a nemyslíme si ani, že to je zapotřebí, ani že by to bylo užitečné. Kolega McCarthy, GUE. No. Kolegin Alde, Děkuji vám, pane předsedo. Pokud je o kontext eh, toho kvantitativního uvolňování, tedy finančních injekcí, Zřejmě je tady obava, že některé členské státy budou méně ochotny realizovat ekonomické a sociální reformy a konsolidovat veřejné finance tam, kde je to zapotřebí. Ovšem na straně druhé státy, které mají větší fiskální prostor, zřejmě jsou méně ochotny toho užívat a více utrácet a produktivně investovat. A možná, že to druhé je ještě znepokojícnější v krátkodobém horizontu, protože asi k růstu nedojde stejně automaticky, jako přichází zima. Musí se to vytvořit nebo se tomu musí minimálně pomoci. A aby chom dodělali, do, doplnili tu skládečku. Jsou tady ještě kroky Evropské centrální banky, konkrétně ta opatření v oblasti trvalých finančních injekcí, uvolňování finančního. Ale byl jsem rád, co jste říkal ohledně eh, řídící rady ECB, že je jednomyslná v tomto směru a samozřejmě, že i ALDE si myslí, že je velice důležité, aby tady byla soudržnost řídící rady a, aby, eh, a podstatná je nezávislost činnost Evropské centrální banky. Ale rád bych věděl, jak byste se mohl vyjádřit k těmto věcem, které jsou do jisté míry vzájemně provázány. Já se omlouvám, já jsem asi úplně nepochopil otázku. V čem spočívá otázka? Abych to řekl konkrétněji. Eh, pokud jde o další přichystaná opatření v oblasti kvantitativního uvolňování dalších finančních injekcí, mohlo by to možná odradit členské státy od eh, konsolidace eh, finančních, veřejných financí, ale mohlo by to odradit i ty, kteří mají větší finanční prostor a mohli by víc investovat, že to nebudou dělat. Ehm, tedy argument, eh, že měnová, naše měnová politika bere pobítky vládům, aby, vládám, aby dělali správné věci, ať už to jsou strukturální reformy nebo fiskální konzolidace, tento argument už tady byl vyřčen několikrát. Jak my na to reagujeme? Říkáme uh, úplně jasně za prvé na rovinu, my máme svůj mandát a náš mandát je cenová stabilita. A stabilita cen dnes znamená, že musíme eh, dostat eh, zase inflaci zpět na úroveň pod nebo blízko ke dvěma procentům. Jinak bychom totiž byli závislí na eh, krocích vlád. A my si opravdu velice těšíme, máme velkou, vážíme si naší nezávislosti v měnové politice. Totiž legálně a konceptuálně tyto dvě dvě věci jsou samozřejmě eh, od, od sebe odděleny, ale ve skutečnosti je to opravdu tak, že vlády nejednaly nebo státy nejednaly proto, že se na ně sypalo tolik peněz, že zkrátka ztratili zájem na tom, aby prováděli ještě nějaké reformy. Když se podíváme na nedávné důkazy, pak uvidíme, že to tak úplně pravda není. Viděli jsme a viděli jsme, že státy provádějí reformy pracovního trhu a bylo, dělali to i už, když úrokové sazby byly docela nízko. Za, mimochodem je tady i celý soubor reform, které v podstatě nemají zhola co společného se měnovou politikou. Uh, to jsou reformy, které se týkají politického systému nebo zdravotnictví nebo zkrátka jiného e, sektoru. Ale je tady jedna věc, kdy opravdu propojení mezi měnovou politikou a pobídkami v této měnové politice by mohly být oprávněny a to je oblast rozpočtová. Tady je možná určité pojítko mezi úsporami, jichž mohou státy dosáhnout při nízkých úrokových sazbách a mezi jejich neochotou měnit daňovou politiku nebo politiku státních výdajů. Ale jinak Opravdu si nemyslím, že by byly nějaké velké důkazy svědčící o tom, že snad státy odkládaly reformy pracovní trhu nebo realizaci opatření jednotného trhu kvůli tomu, že <coughs> úrokové sazby byly buď nízké nebo vysoké, opak, nebo naopak vysoké. Děkuji McCarthy za Pane Drage, v nedávno e- e- Evropská centrální banka Um, vydala do, nebo uvolnila dopisy mezi vaším předchůdcem a minulým irským ministrem. Já bych se chtěla několik, na něco zeptat v souvislosti s těmito dopisy. Za prvé bylo to v březnu a v květnu tohoto roku, kdy EKP kategoricky řekla, že není přesvědčena o tom, že by bylo vhodné uvolňovat tyto dopisy. A já si kladu otázku, co se tedy v mezičase změnilo, k jakým konzultacím, diskusím došlo, jich se účastnila ECB, zda například byly nějaké Eh, diskuse s, finan, s ministrem financí, ministerstvem financí v Dublinu. V čem spočívaly tyto diskuse, v jakém časovém rámci se odehrávaly? V jednom z těch dopisů, a konkrétně tomu, který byl eh, adresován ministrovi 15. října, tehdejší prezident Jean-Claude Trichet řekl, že jsou tady nedávné závazky irské vlády rozvíjet s komisí eh, a EKB i strategii ekonomického a fiskálního rozvoje na několik let. A jaká jednání o finanční pomoci, o bailoutu se konala? znáte nějaké podrobnosti? Víte, kdy ty diskuse začaly v této souvislosti? A ještě e, něco jiného. Víte o tom, zda předtím, než ten dopis byl poslán, zda ECB provedla vyhodnocení pravděpodobného e, dopadu e, opatření irské vlády na držitele obligací. Jak by se to mohlo obrazit v evropském bankovním systému? Víte o tom, zda takovéto hodnocení existuje? a jste ochoten přiznat, že to bylo nesprávné, že eh, KECB nevedla ne, ne tedy irské úřady k tomu, aby takto uvažovali o držitelech eh, obligací a je možné rekapit- počítat s rekapitalizací irských bank a víte o, nějak, o tom, že irská vláda by o to žádala a pokud by o to žádala, tak jak by na to ECB zareagovala? Děkuji. No, zeptal jste se na několik věcí, doufám, že se mi podaří odpovědět na všechny. První otázka, proč jsme změnili názor? No my jsme ho nezměnili. E, v tom původním dopise jsme říkali, že tedy zatímco probíhá to komplexní hodnocení, zveřejnění těchto dopisů by mohlo jaksi předjímat finanční stabilitu. Takže z důvodu finanční stability jsme čekali se zveřejněním těch dopisů až na pozdější dobu. Teď k těm dalším bodům, které jste zmínil. Je velice důležité připomenout, že těsně předtím, než Irsko požádalo o začlenění do programu přizpůsobení Mezinárodního fondu, a musíme přitom zohlednit všechny ty eh, dopisy, které byly zveřejněny, nejenom jeden, ty dopisy mezi eh, bývalým předsedou ECB a bývalým ministrem financí Irska. Eh, ty všechny dopisy tento vývoj jaksi postihují poměrně jasně. Nešlo o pouze tento jeden dopis. Za prvé šlo o vládní záruku dluhů bank. Za další šlo o samotný rozsah té domácí krize. Za třetí přítomnost velmi vážných externích faktorů, za čtvrté ztráta důvěry na trhu. A kvůli těmto čtyřem faktorům bylo nevyhnutelné, eh, že by se Irsko, eh, tedy ta, ne, byla ta žádost Irska o začlenění do tohoto programu eh, naprosto nevyhnutelná. Rád bych zdůraznil, že několik let předtím, než byl tento program přizpůsobení spuštěn, a i v těch následných letech, úroveň likvidity eurosystému eh, na podporu tedy irského bankovního systému byla skutečně velmi vysoká. V okamžiku, kdy byl odeslán ten dopis, o kterém jste hovořil, se jednalo zhruba o 85 HDP Irska. A jedna čtvrtina eh, celkové, byla to vlastně jedna čtvrtina celkové likvidity poskytované eurosystémem. Řídící rada ECB vždy pracovala v rámci své stanovené, stanovené působnosti a působí pro celou eurozónu. Nicméně existují určitá omezení podpory, jakou eurosystém může dát bankám v členských státech. A tyto limity, tato omezení jsou, eh, jsou řízena konkrétními, eh, konkrétními kritérii. Vidíme to například v tom dopise eh, z 15. října 2010 irskému ministrovi financí. Na začátku listopadu 2010, jak vidíme v následném dopise bývalého ministra financí eh, Irska, bývalému předsedovi ECB eh, ze 4. listopadu 2010. Tehdy se situace v Irsku velmi rychle zhoršovala a řídící rada ECB měla povinnost tu situaci řešit. Následně v dopise, o kterém mluvíte, který odeslal bývalý prezident ECB bývalému ministrovi financí Irska 19. listopadu 2010, Tak pak v odpovědi 21. listopadu 2010 irský ministr financí uvedl, že plně chápe obavy řídící rady ECB, které byly uvedeny v tom dopise předchozí. Děkuji vám, pan Ernest Urtasun, Zelení. Dobrý den, pane Draghi. A budu hovořit španělsky. Děkuji, že jste přišel, vítám vás a rád bych se zmínil o té poslední kapitole, kterou jste citoval. Tyto dopisy, které byly zveřejněny o Irsku, podle mého seskupení, pane Drágy, to, co se stalo, nebyl dialog mezi bankou a mezi irskou vládou. Vy jste to nazval dialogem na poslední eh, schůzce s tiskem, ale podle mě je to hrozba. Eh, bank, banka hrozila pokud by vláda tedy nepřijala tuto, eh, tuto, tyto podmínky. Podle mě je to omezování pravomocí banky. Eh, veřejné mínění mm, má veliké obavy eh, vzhledem ke způsobu a k časovým obdobím, jakým se řeší tyto otázky. Eh, podle mě o tom diskutujeme vždycky s velkým spožděním. V roce 2010 řídící rada se sešla. Na základě jakého článku statutu banky jste jednali, abyste dotáhli Irsko k tomu, že požádalo o finanční pomoc? A druhá otázka. Banka jedná tímto způsobem, ale jedná tak bez eh, podpory veřejného mínění i evropských institucí. Děkuji. I'm sorry, what is the question? Promiňte, na co se mě přesně ptáte? The question, the question, Mr. Draghi, is... A otázka je následující. Jakým způsobem na základě eh, čeho, na základě jakých nařízení vy jste donutili eh, vlastně Irskou banku, aby požádala o podporu. Na jakém právním základě tato rada převzala toto rozhodnutí? No tak můžeme si zase projít ten dopis a mohu vám zopakovat tu odpověď z před pár minut. Když podporujete nějakou zemi 85% likvidity a jednou čtvrtinou celkové likvidity eurosystému, tak Evropská unie skutečně chce zajistit, že zde není žádná systematická hrozba pro stabilitu celk- celkového systému eurozóny. Nebo vy si snad nemyslíte, že by ECB si o to měla dělat starosti? Nemyslíte si, že by ECB byla měla chtít mít na místě takové politiky, které by zajistily, že ta tehdejší situace by se postupně stabilizovala? Nemyslíte si, že ECB třeba má povinnosti i vůči ostatním zemím, které tu likviditu zapůjčily? A podle mě přesně to ECB udělala. Já jsem ty kroky už proběhl předtím. Není to něco, co by se rozhodlo zcela iracionálně na straně ECB, nebo co by se rozhodlo nějak autoritářsky. Byla to součást celkového politického dialogu mezi Evropskou centrální bankou a irskými úřady. A tím spíš, že irské úřady eh, dříve nebo později požádali o začlenění do programu EU a Mezinárodního měnového fondu. Nezlobte se, mám ještě pár minut, když dovolíte. Ještě další dotaz eh, a to cíl eh, ohledně inflace, tak smlouva jako první cíl ECB je stabilita cen. Ale v praxi je třeba vidět, jaký to má, jaká to má být úroveň. Dnes jsme u 2%, eh, trochu pod 2%. Pokud ta situace současná bude ještě v tomto kontextu pokračovat, tak ten, tím cílem té smlouvy, ten cíl té smlouvy může být změněn a diskutovali jste o tom na úrovni vaší rady? No, there is no likely... Ne, není pravděpodobné, že by e, si to rada změnila. Nejspíš to zůstane tak, jak to je. Děkuji Marko Zanny EFDD. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl tři otázky. První e, se týká e, skandálu z Lucemburku, takzvaný LuxLeaks. Chtěl bych vědět, vzhledem k tomu, že ECB má vlastně dohled nad největšími bankami evropskými, co si o tom vy, pane prezidente, myslíte o tom skandálu, vzhledem k tomu, že ty evropské banky používají tato schémata, která jim umožňují eh, vyhnout se placením daní. A potom, co udělá ECB pro to, aby mohla kontrolovat tento fenomen a jaká bude vaše role v tomto smyslu? Druhá otázka. Eh, stres text a asset quality review. My jsme eh, slyšeli, jak prezident Nui na to odpověděl, ale podle mě ta odpověď nebyla uspokojící, takže jsem chtěl slyšet také váš názor. A co si myslíte především o metodologii, která se používala v těchto stresových eh, textech a v této asset quality review? A nemyslíte si, že tato metodologie nevzala v úvahu velká rizika, která existují pro rozpočty evropských bank? A hovořím tady hlavně o rizicích derivátových produktů. A chtěla jsem se zeptat, zda eh, až se tedy vyřeší ten rozdíl mezi privátními kapitálovými zásoby, tak nemyslíte si, že, myslíte si, že se tak vyhneme těm krizím, jako byla Lehmanova krize? A podle analýz by bylo správné říci, že banka jako Deutsche Bank eh, je vlast v 70 miliardech eh, eur rizikových v tento smyslu. Takže nemyslíte si, že by bylo lépe postupovat tradičním způsobem k těm derivátům? Bych se chtěl ještě zeptat, co si o tom myslíte, o tom, že by se případně e, ustanovil nějaký veřejný orgán jako OCC, který e, který zavedl Spojené státy a které by um, sepisovaly tříměsíční zprávu, kde by ohodnocovala největší rizikové deriváty pro banky. A poslední dotaz se týká eura je jasné, že eh, mnozí evropští občané eh, nemilují tuto společnou měnu a je také jasné, že některé země dříve nebo později rozhodnou zcela jednostranně, že z eurozóny odejdou. 25. května miliony eh, občanů hlasovali pro strany, které měly v programu buď referendum nebo rozhodnutí o odchodu z eurozóny. Já jsem se chtěl zeptat, zda ECB si nemyslí, že by bylo správné a demokratické tady doplnit nějakou legislativní uh, nařízení, které by svým způsobem umožňovalo odchod z euro, aby bylo možné, aby ty země, které demokraticky se rozhodnou, že z eurozóny odejdou, aby to bylo možné. A komisař Dombrovský v, eh, ve slyšení, ten, který má na starost eurozónu a euro, tak ten řekl, že eh, pokud eh, někdo chce odejít tedy z eura, tak může. Ale eh, den poté vydal, vydal zprávu, že to možné není. Čili já bych chtěl slyšet, jaká je vaše stanovisko k tomuto problému. Děkuji. Děkuji vám. Tak, postupně. Za prvé LuxLeaks. V tom nemáme žádnou roli. To vyžaduje daňovou harmonizaci, eh, vyžaduje to podívat se na daňové systémy v jednotlivých státech. Jak víte, ECB je v tomto dosti mocná, ale zatím nemáme daňovou pravomoc. Za druhé, metodika používaná v zátěžových zkouškách, v tom komplexním hodnocení a v zátěžových zkouškách tady přesně řečeno celkově vzato, a e, k tomuto se asi vyjádřím ještě i později, celkově vzato ta, to komplexní hodnocení bylo e, důsledné, transparentní a e, poměrně schopné cvičení, které přivítala většina osob činných jaksi v politice i na trzích. Je to vítaný pokrok, postup směrem k posílením rozvah bank v eurozóně. A z tohoto hlediska sebou přinese celou řadu výhod, mimo jiné to posílí provádění monetární politiky, mimo jiné také se bude jednat o silný základ pro zlepšení eh, toku úvěrů v příštích měsících je to už u konce. No tu otázku bychom mohli reformulovat a říci si, zeptat se, zda máme všude kompletně, absolutně rovné podmínky v bankovní unii. Odpověď je zatím ne. Dosáhli jsme let čehos, ale je potřeba dosáhnout ještě několika dalších věcí. Dovolte mi několik příkladů. Za prvé, proč nemáme rovné podmínky? Protože v mnoha různých státech máme různou legislativu, což je tedy národní legislativa, která byla uznána i evropskými legislátory. Takže prozatím tyto legislativy platí a v rámci komplexního hodnocení a zátěžových zkoušek jsme to museli zohlednit. Několik příkladů. Například, jak se zachází s dobrovůlí, to je jeden příklad, to je různé země od země. Za druhé, Eh, používání jaksi odložených daňových aktiv, to je jiný příklad. A za třetí, harmonizace um, rizikových aktiv um, jaksi s um, příslušnou váhou v rámci portfolia a nebo um, modely interního ratingu. Takže vidíme, že abychom dosáhli rovných podmínek, je potřeba provést ještě hodně práce. Jednotný dohledový mechanismus paní Nui, paní Lauterschläger, a celá rada na tomto velmi tvrdě pracují a chtějí to dotáhnout do konce, jak už několikrát řekli. Bude to dost proti jakékoliv krizi vznikající kdekoliv na světě, ať už vznikne kvůli čemukoliv, samozřejmě, že ne. Při veškeré naší snaze o nápravu finanční krize, ta perspektiva všech těch lidí, kteří na tom pracují, není odhadněme příští krizi a pokusme se jí jaksi předejmout, ale spíše chtěli posílit celý systém, chtěli zvýšit jeho odolnost napříč všemi kategoriemi, což znamená, že když přijde další krize, systém bude odolnější. Jsme si jistí, že tak, jak je teď, ten systém bude naprosto imunní vůči krizím do budoucna? Jistě, že ne. Klíčové ale je, že si musíme zajistit, že ten systém bude posílen v jednotlivých svých součástech, ale i zde potřebujeme provádět další kroky. Zatím se soustředíme pouze na regulovanou část bankovního systému, pak je zde takzvané stínové bankovnictví, což je neregulovaná část z toho systému, která ale velmi rychle roste. Další bod, Deutsche Bank, eh, nezlobte se, jednotlivé banky nebudu komentovat. Euro. No, vy vypadáte přesvědčen eh, a je vám to jasné. Mně to úplně jasné není, že by nějaká země mohla odejít z eurozóny. Eh, co se týká nás, tak samozřejmě my máme více legislativních pravomocí, a jsme dost silní, abych tak řekl, kdybyste nám chtěli dát legislativní pravomoci, abychom udělovali povolení, eh, aby někdo odcházel nebo přicházel do eurozóny, ale my bychom vám za tu pravomoc moc vděční nebyli, upřímně řečeno. Co se týká ECB, já už jsem to řekl mnohokrát, euro není vratné. ECB dělá a bude i nadále dělat vše, co bude eh, v jejich silách v rámci svého mandátu, aby euro podporovala. Děkuji. Thank you. Já vám děkuji. A musím ještě vysvětlit, že místo předseda pan Dombrovský nám poslal velice jasné písemné prohlášení ohledně toho, že se bude zasahovat, zasazovat o integritu eurozóny a potřebu, považuje ji rovněž za nevratnou. To je tedy důležité vysvětlení od pana eh, Dombrovského. Teď Barbara Kapel. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Drági, Jedno z nejkontroverznějších řešení, které máme na stabilizaci od ECB, byl ten nákupní program OMT z srpna 2012. A teď se něco podobného zvažuje na příští rok. Nákupem státních dluhopisů se má podpořit eh, jaksi bilance ECB na úroveň 2012, která se má tedy na, navýšit, o tom už jste konec konců dnes mluvil Ovšem ne všechny členské státy reagovaly na tento nákupní program v minulosti potřebnými reformními kroky. Přes iniciativu komise eh, zbývá ještě celá řada reform, které je potřeba eh, provést, aby se mohla sledovat úspěšná rozpočtová politika. Já se vás chci zeptat, na tomto pozadí myslíte si, že další nákup eh, státních dluhopisů ze strany ECB může znamenat falešné pobídky pro určité mm, jaksi nespůsobilé členské státy, jinými slovy pro ty státy, které nebudou pak moci, eh, nebo nebudou zkrátka chtít provádět potřebné reformy, protože najednou dostanou víc peněz. A nakonec ještě jedna otázka. Prostřednictvím Bazileje 3 má finanční průmysl více závazků, musí mít vyšší vlastní kapitál, aby poskytovala úvěry a tak dále. Eh, v rámci bankovní unie se pak navyšují nové náklady na eh, řízené rozpuštění finančních institucí, a tak dále. Je potřeba mít i větší nárazníkové zóny podle zahra- tedy v rámci zahraničního kapitálu a tak dále. Znamená to dosti značné více náklady pro bankovní instituce a je otázka tedy, zda si ECB uvědomuje možné negativní dopady Bazileje 3 na finanční instituce a pokud je sledujete, jaká řešení eh, chcete předložit, abyste zajistili i nadále pozitivní vývoj finančního sektoru. Děkuji vám. Eh, prvnímu dotazu. Eh, od června do září, jak už jsem říkal eh, ve svém projevu, E, Evropská centrální banka podnikla několik e, opatření, rozhodnutí nadále nakupovat obligace Cory Bond, Covered Bond a ABS. A my jsme přesvědčeni, že tato opatření umožní podpořit inflační e, očekávání ve střednědobém horizontu. Očekáváme, že budou mít značný dopad na naši rozvahu a předpokládáme, že ta se přiblíží k úrovni, kterou měla v březnu 2012. Dále eh, pokud by tato opatření se prokázala jako nedostačující, aby se, eh, abychom se posunuli k tomu střednědovému cílu eh, inflačních očekávání blízko nebo pod 2%, nebo kdyby se měly dokonce inflační očekávání zhoršit, anebo výhled eh, pro inflaci by se sám jinak zhoršil, pak řídící rada ECB je ochotná a připravena jednat jak už jsem říkal předtím, je zcela jednomyslně rozhodnuta podniknout další nekonvenční opatření nad rámec těch, o kterých už bylo rozhodnuto a také chce být připravena jednat. Na své poslední schůzi také zcela výslovně požádala pracovníky EKB a příslušné ECB a příslušné výbory, aby připravili tyto další, tato další nekonvenční opatření, aby je proskoumali. Takže když toto všechno říkám, eh, Zdůraznuju rovněž, že máme mandát a v tom mandátu se konstatuje, že inflační cíl musí být pod blíz, eh, blíz, blízkosti 2%. A já už jsem předtím odpovídala na podobný dotaz. My tedy eh, zvažujeme to, co se děje eh, se státy s vládami jiných zemí, jako oddělenou otázku. Ta skutečnost, zda mají pobídky k tomu, aby jednali dále nebo ne, to je sice důležité, ale abych tak řekl, není to přesně předmětem našeho mandátu. ECB nebyla vytvořena proto, aby se zajistilo, že vlády budou dělat to, co mají. My jsme si toho vědomi, je to samozřejmě důležité z hlediska efektivity naší měnové politiky. Já už jsem říkal předtím, že strukturální reformy zvyšují efektivitu naší měnové politiky, ale máme ten svůj mandát. Nicméně, ta další nekonvenční finanční opatření by mohla znamenat i nákup řady aktiv a jedny z nich jsou i státní dluhopisy. Děkuji. Děkuji vám. A Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste na konci řekl, a teď jste to zopakoval, že monetární politika sama nic nevyřeší. Hovořil se o strukturálních reformách, konsolidaci, europolitice a tak dále. To je všechno jistě správné, ale na veřejnosti se lidé ptají i na jiné věci, které nesouvisí s minulostí, ale s budoucností. Mimo jiné, například eh, diskuse, o které mluvila paní Lagarde, já se vás na to zeptám a prosím o odpověď. Není náhodou nutné ta pravidla o zadlužování z roku 1995 po té bankovní krizi a navýšení světového zadlužení o 25% poněkud přizpůsobit? Eh, tehdy se hovořilo o určitých průměrech, ale to bylo eh, deset let v minulosti. Já se ptám, není potřeba tu hranici zadluženosti e, zvýšit? A zvezměme si to i s mírou inflace. Snižují se ceny ropy a plynu a vy budete přesto provádět svou politiku stejně? Takový je totiž fakt. Majetek zvyšuje produktivitu. A za druhé, to kvantitativní šetření a všechna ta opatření, která jste provedli, zatím nevedou, a to je také fakt, k žádným výsledkům. A veřejnost eh, tedy diskutuje, vzhledem k tomu, že rizika přebírají banky a státy se jich zbavují, zda ECB se třeba nemůže stát jaksi eh, takzvanou špatnou bankou, bad bank, protože přijde o majetek, přijde o likviditu. A Třetí otázka, nejnovější návrh zprávy uplynulého víkendu. Vzhledem k tomu, eh, jak vypadá eh, hospodářství v dnešní době, musíme sledovat hlavně reálné důchody. A konstatujeme, že eh, tyto reálné důchody, nebo chcete-li reálné platy, se propadají do značných problémů. Máme možnosti inflace, deflace anebo znehodnocení. Znehodnocení je zcela mimo mísu, takže jinými slovy budeme muset zavést nějaký korekční mechanismus. Co z toho vy navrhujete? To je tedy téma, které se nám opět dostává na přetřes, aby se tak řeklo. Thank you. Děkuji vám snad, já jsem myslím, že jsem z těch tří pochopil jenom dvě, to třetí asi ne, ale nejprve zareagoval na to první. Naše pravidla mají být tedy kotvou důvěry. Jako taková e, musí být respektována a byla napsána e, tak, aby byla v nich zabudována určitá flexibilita, která lze využít. Měli bychom se zeptat, co bylo špatně v roce 2003 a 2005. Tato pravidla byla změněna, protože na to měly zájem některé státy. Ale nebylo to výsledkem kolektivního komunitárního procesu. Změny v těchto pravidlech vedly k zadluženosti takže do doby, kdy vypukla velká finanční krize, úroveň dluhu už byla velice vysoká. A dále stoupala po vypuknutí finanční krize. Tudíž o co tady jde? Jde o to, zda bychom měli vlastně předělat celá ta pravidla, jak možná navrhuje Mezinárodní měrový fond a začít celkovou, celou diskusi znovu, anebo bychom jednoduše ta pravidla měli ponechat. A měli bychom si snad myslet, že pro vzájemnou důvěru je důležitější je dodržovat. A jak už jsem říkal, ta byla sepsána dostatečně pečlivě a názor ECB se přikládá, přiklání k té druhé, nikoli v první možnosti. My nejsme v ECB pro celkovou diskusi, která by vedla ke změně těchto pravidel v tomto okamžiku. Víte, já Nevím, jestli s vámi úplně souhlasím, když říkáte, že naše měnová politika nebyla a není e, úspěšná. Já bych naopak řekl opak. Měnová politika byla a je mimořádně úspěšná. Všechny naše úrokové sazby jsou nižší, než jaké byly. Jsou vlastně nižší než ve Spojených státech, aniž bychom dělali kvantitativní uvolňování. A po celou, po celé Eh, horizonty různých splatností. Čili vlastně to se nám podařilo přes celou tu krizi až do roku 2012. My jsme snížili úrokové sazby a dokonce jsme teď již snížili sazby eh, z depozitu, z vkladu, takže banky musí platit, pokud teď chtějí dát eh, peníze do centrální banky místo, aby je půjčovali do reálné ekonomiky. A Čili pak jde o to, zda jsme byli stejně úspěšní v měnové politice, abychom nastartovali reálnou ekonomiku. A odpověď pak je ne. My potřebujeme čas na to, aby tento e, měnový stimul si teprve prorazil cestu do reálné ekonomiky. A už jsme několikrát říkali, že potřebujeme dva další pilíře, strukturální reformu a patřičnou fiskální politiku. Tudíž já bych řekl toto. Byli jsme a jsme velice úspěšní na straně finančních trhů velice úspěšní co do posilování bankovního systému. Ať už máte banky rádi nebo ne, pořád vlastně zprostředkovávají 80 toku úvěru do reálné ekonomiky. Čili já jsem předtím vlastně neodpověděl na otázku a odpovídám nyní teď. Když se ptáte, co, e, zaplánujeme dělat více pro půjčování malým a středním podnikům. Vlastně my jsme si právě udělali komplexní posouzení, abychom měli jistotu, že současný bankovní systém je dostatečně finančně zdravý a silný a může se dovolit půjčovat malým a středním podnikům, protože už mají více kapitálu. Poslední otázka ohledně reálných mest, tak to jsem úplně nepochopil. Ta poslední otázka e, směřovala na ty návrhy, které slyšíme od politiků i od e, biznisu tom smyslu, že nedostatek reform v některých členských státech eh, nelze jaksi odstranit snížením úrokových sazeb nebo dalším odložením, protože když teď máme hodnotu úvěru 85%, tak za několik let to bude už jenom 60%. Takže je zde otázka, zda máme nějaký myslitelný opravný faktor, tak abychom ty vztahy, které byly nastaveny eh, v roce vlastně 1998, byly přizpůsobeny nové situaci? I, I think, uh... Já eh, si myslím, že to je věc, na které budeme pracovat a diskutovat, protože zatím ještě na tom nemáme vyhraněný názor. Uh, ohledně toho, zda naše měnová politika odstraňuje stimul pro vlády, aby jednali a e, realizovali správné reformy, na to už jsem odpověděl předtím. Je jedna věc, e, oblast, kde to platí, a to je rozpočtová oblast, když budou platit nižší úrokové sazby, tak potom mají pocit, že mohou odkládat opatření, která by snížila vládní výdaje, ale ve všech ostatních oblastech neexistuje důkaz o silné e, korelaci mezi absencí akce práce na strukturálních reformách a úrovni úrokových sazeb na straně druhé. Děkuji. Děkuji vám, Renato Sorum. Hey, eh, grazie. Děkuji, pane předsedo. Je vždycky velice užitečné moci vás poslouchat a vysvětlíme si, eh, vyjasníme si mnoho věcí. Eh, ta vaše odpověď předcházející anticipovala něco, co, na co jsem se vás chtěla zeptat. Uh, v Evropě, kde 80 fondů eh, jsou eh, mediovány bankami, zprostředkovány bankami. Eh, myslíte si, že monetární politika ECB je méně efektivní než v jiných situacích, kde vlastně banky mnohem méně zprostředkují tyto úvěry? A nedávno v systém bankovní evropský ukázal, že existuje dostatečná kapitalizace bank, eh, nebo se stává, že ty monetární politiky vlastně nedávají dostatečné úvěry malým a středním podnikům, protože tento typ financování vlastně eh, znamená, že se bude používat více kapitál ze strany bank hlavně v těch bankách, které, jsou pod, eh, které mají eh, malý kapitálový fond, čili toto financování potom se eh, redukuje. A nakonec se vracíme vždycky k té samé otázce. Ta monetární politika udělala opravdu hodně pro to, aby byly sníženy úrokové sazby, ale sama politika, sama o sobě, ta monetární politika nestačí. I vy jste to říkal může být účinnější, pokud eh, by existovaly i reformy, které by ekonomiku vrátily do její konkurenceschopnosti. Je třeba tedy zreformovat i pracovní trh a trh eh, obecně, ale hlavně eh, je třeba, aby se zlepšila důvěra. Důvěra ze strany vůbec všech. Ale chybí tady ještě pořád e, injekce financování do veřejného a soukromého sektoru. Chybí společná daňová politika. E, to by mohl být e, docela dobrý program investiční, těch 300 miliard, o kterých se hovoří, ale nikdo ještě neví, jakým způsobem vlastně to financování by probíhalo. Hovoří se o novém fondu, který, který by mohl zprostředkovat, financovat různé projekty, jak veřejné, tak soukromé v celé Evropě. A co vy si myslíte, že by ECB mohla dělat pro to, aby tento Junckerův plán byl, mohl být financován? Budeme Budeme se snažit jenom o nezvratitelnost eura, nebo se budeme snažit také o nastartování ekonomiky a růstu a o e, zlepšení pracovního trhu, abychom zmírnili eh, tu velice vyostřenou situaci eh, hospodářskou v mnohých, v mnohých zemích Evropy. Děkuji. Thank you. The, um... Eurozóna se liší od Spojených států v tom smyslu, že 80 celkových úvěrových eh, toků zprostředkovává bankovní systém, kdežto ve Spojených státech je to naopak. Tam jenom 30 a možná dokonce méně zprostředkovávají banky. Který z těchto dvou systémů je lepší? Eh, poučení, které jsme vyvodili z posledních let, je toto. Pokud banky z nějakého důvodu vstupují do stavu trvalé nebo dlouhodobé Ehm, slab, slabosti, slabé situace pak přestávají zprostředkovávat úvěry a bez ohledu na to, co dělá ústřední centrální banka, bez ohledu na to, jaká expanzivní opatření e, podniká, e, úvěry se nedostávají do reálné, e, reálné ekonomiky, protože ten kanál, jim šputují úvěry z bank, je poškozen. A mimochodem, během tohoto období, během posledních tří nebo čtyřech let, jsme viděli velmi výrazný pokles v úvěrových tocích. Bylo to v roce 2001, 2012 a zvláště v roce 2013. Teď vidíme, že už ta nejnižší hladina je za námi a to komplexní posouzení vyznělo docela pozitivně. Mohlo by to mít pozitivní dopad na úvěrové toky v příštích měsících. Nicméně, pokud uvážíme, nejenom bankovní úvěry, ale rovněž úvěry na kapitálových trzích, vydávání korporátních akcí, financování vlastním kapitálem. A když vezmeme všechny tyto Eh, akciovým kapitálem. Když tohle všechno vezmeme dohromady, pak ty druhé dva zdroje, tedy financování kapitálových trhů a akciové financování, více než vykompenzovalo ten pokles v bankovních úvěrech během těch posledních tří či čtyřech let. Což nás vede zase k závěru, k respektive k takovému to zamyšlení. Zda je uspokojivým takovýto stav věcí, zajisté není, protože obvykle malé a střední podniky nemají přístup na kapitálové trhy. A proto tato situace vlastně eh, nadále poskytuje financování pro velké korporátní společnosti, ale ne malé a střední podniky, na které nicméně připadá 70 až 80 pracovních míst v eurozóně. Na druhé straně druhý závěr je, nebo měli bychom se ptát, zda bychom měli směrovat naši politiku k tomu, abychom vytvořili daleko silnější kapitálový trh, než jaký máme teď, tak, aby naše ekonomiky byly méně závislé na bankovnicí v budoucnosti? A odpověď je zcela určitě ano. A v tomto směru velice vítáme návrh, který předložil předseda komise ohledně um, Unie kapitálových trhů a e, komise a vy na tom budete pracovat v roce 2015. Pokud jde o konkrétní investiční projekty, které předložil předseda komise, určitě je velice vítáme, ale Evropská centrální banka nebude hrát úlohu při financování tohoto projektu a musíme počkat, až nám to odprezentuje komise a pak se teprve dozvíme více o podrobnostech tohoto plánu. Děkuji. Q. Next speaker, Danuta Hubner. Děkuji, Danuta Hubner, je další. Uh, thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente, když jste oznamoval záměr ECB zahájit uh, ABE, jasně jste řekl, že začnete s nákupem uh, seniorních a krytých mezaninových tranší. A pak jste začal žádat, aby se ty mezaninové tranče kryly ze strany členských států. Pokud si správně vykládám reakce členských států, zjišťuji, že chuť do něčeho takového je skutečně velmi malá. Takže má otázka na vás v kontextu toho, co říkáte dnes, že ECB bude i nadále dělat, co je třeba. Co tedy uděláte? jste připraveni se mezaninu vzdát a budete předpokládat, že ty seniorní tranše utáhnou vše sami, anebo se budete o ty mezaninové tranše také eh, nadále snažit, ale i bez těch záruk ze strany členských států, abyste tedy plně využili eh, kapitálových cených papírů. A poté otázka na ty makroprudenční strategie. Jak už tady zaznělo a slyšeli jsme to i od paní eh, Louis, Mechanismus SSM je mikro eh, preventivní mechanismus, ale i ty makroochranné mechanismy mohou navrhovat vyšší nárazníkové rezervy a eh, jak si stanovovat nová opatření pro boj s riziky. Samozřejmě hlavním tělesem této dohledy na makroúrovni je IRSM. Když se podíváme na možnost vzniku této éry do budoucna, jak by tato makropolitika fungovala? Jak by s ní bylo zacházeno mezi ISRB, vámi a SSM? Protože je to i v rámci pravomoci ISRB. Děkuji. Děkuji vám. E, ta otázka druhá je asi na to příští na to naše další, tedy návazné setkání, ale dovolte mi říct si jednu věc. Ehm, hovořilo se tady o tom, že by se ECB mohla stát nezdravou bankou. Já se snažím ze všech sil pochopit, jak někoho něco takového může vůbec napadnout. Dovolte mi vysvětlit, co děláme v oblasti ABS. Za prvé, je potřeba pamatovat na to, že stejným názvem označujeme zcela různé věci. V USA byly ABS v podstatě špatné hypotéky, ale š- takové špatné hypotéky v Evropě neexistují, ty takzvané subprime. Podíváme-li se na celé strukturované finance na úplně všechno mezi lety 2007 a 2013, tak e, míra krachu v USA byla 18,4%. V Evropě to bylo 1,5%. Takže nazýváme stejným jménem dvě zcela různé věci. Kromě toho nenakupujeme všechny druhy ABS, pouze některé. Například ty rezidenční hypotéky, a e, bankovní ceniny, které mají míru krachovosti 0,1 nakupujeme ABS založené na spotřebitelských půjčkách. Tam je míra krachu 0,04%. Ale ani s tím nesme, nejsme spokojeni. Kupujeme pouze seniorní tranše tohoto všeho, které mají ještě nižší míru krachu. Takže co tím chci říct? Ehm, používání termínu jaksi nezdravé banky pro ECB je přinejmenším nevhodné. Dovolte mi vyjádřit se teď k tomu mezanínu. Ta mezanínová součást je rizikovější, ne nejrizikovější součást ABS. A právě proto ECB říká, že tuto tranči budeme nakupovat pouze pakli, že budeme mít nějakou záruku. A to se nemění. Nakupovat budeme pouze se zárukou. Eh, prima fáče, ta prvotní odpověď vlád byla záporná, to ano, ale ono to nebylo tak úplně jednoznačné. Některé vlády jsou naprosto proti, ale jiné jsou klidně pro. Uh, Eh, shodou okolností většina, ne všechny vlády toto již dělají, již nabízejí záruky eh, těchto mezaninových tranší prostřednictvím svých různých agentur. Například je to Caisse Depot ve Francii, Cassa di Depositi v Itálii a něco podobného existuje ve Španělsku, v Německu a tak dále. Takže toto už také probíhá. Takže ten problém zde je asi hlavně koordinace, učení se spolupráci a to potrvá. Ale zatím tedy začínáme s nákupy v seniorní tranči a pak uvidíme. Nezlobte se, už nás tlačí čas. Petr Simon. Děkuji, pane prezidente. Eh, přes přibližování eh, úvěrové sazby nule a zaplavování trhu likviditou musíme konstatovat, že v hospodářství zkrátka zejména u malých a středních firm peníze nejsou. Já si chci zeptat, co je ze strany ECB vůbec možné podniknout, nebo jaké pobídky můžete dát, aby se peníze dostaly přímo k samotným podnikům. A co byste nám jako evropským legislátorům doporučil? Co byste doporučil členským státům, kromě těch všech struktur a reform. Co byste nám doporučil, abychom tuto mezeru jaksi zaplnili? Tedy jednak, aby peníze vůbec byly v bankách k dispozici a aby zároveň, jak si ty peníze e, nebyly brány zpět od podniků, anebo případně, aby se k ním vůbec nedostali. Co proti tomu můžeme dělat? A za další, co se týká e, kapitálové unie. Cílem je posílit financování podniků a zvýšit nezávislost financování podniků na bankách. Mě by zajímalo, jaké prvky vy osobně považujete za naprosto zásadní pro dokončení této kapitálové unie a jakou roli vy osobně vnímáte eh, pro ECB jakožto přiměřenou při vytváření této kapitálové unie. Děkuji. Thank you. Well, first let me say... Děkuji. Eh, na začátek mi dovolte říci, že eh, situace se postupně zlepšuje i pro malé a střední podniky. Máme dva průzkumy. Jednak eh, pravidelný průzkum půjček ze strany bank od ECB a další průzkum je průzkum komise, mám takový pocit, eh, o malých a středních podnik, podnicích, takzvaný SAFE. A e. ze situace jasně vidíme, že se věci zlepšují. Určité standardy půjčování se uvolňují oproti minulosti. Vnímání rizika ze strany bankovního systému se zlepšuje, a to dosti výrazně. No, ale i s přihlednutím k tomu se musíme srovnat také s faktem, že Eh, úvěry jsou jaksi dvojaké. Jednak máme nabídku úvěru a jednak máme poptávku po úvěrech. Máme určitá omezení nabídky úvěru a tato omezení, a to musíme říkat velmi opatrně, se postupně uvolňují. Ale ačkoliv vidíme, že se postupně uvolňují za ten poslední rok a půl, jsou ta kritéria stále dosti přísná, když se podíváme na dlouhodobé průměry ale postupně se uvolňují. Ale na té poptávkové eh, straně je také potřeba lecos udělat. Poptávka se musí posílit, poptávka úvěru na investice a to je jedna věc, eh, ve které se nám jaksi příliš nedaří. Máme a samozřejmě se vší opatrností si můžeme říci, že máme určitou míru důvěry v to, že ten úvěrový cyklus se obrací k dobré, dobrému ale e, zatím se to neprojevuje u malých a středních podniků. Pak jsou zde ještě dvě další věci, které musíme zvážit u malých a středních podniků. Není vždy jednoduché poskytovat úvěry malým a středním podnikům, protože tradičně, nebo lépe řečeno v některých státech, jsou malé a střední podniky historicky přetěžovány a equity se zkrátka nedostává. Za druhé, eh, mají mít všechny malé a střední podniky stejné zacházení? Není tomu tak. Eh, dokonce i malé a střední podniky v, zátěž, eh, v zkoušených zemích v oblasti exportu jsou na tom velmi dobře, takže je to spíše problém vnitřní poptávky a malé a střední podniky, které pracují v oblasti vnitřní poptávky, jsou stále slabé, nemají dost equity a mají velmi malou chuť spustit nové investice. Takže eh, my jsme přesvědčeni, že náš postoj v monetární politice se dříve nebo později prosadí a najde si svou cestu do hospodářství. A společně s ostatními faktory, například nízkou cenou komodit, podpoří poptávku. Ale je to proces pomalý, jak vidíme na dosavadních výsledcích. Co se týká un, eh, kapitálové unie, eh, ptáte se na roli ECB. No, ECB e chce snižovat závislost hospodářství eurozóny na bankách. To ano. Chceme navyšovat roli finančních trhů, jsme připraveni spolupracovat s komisí na tomto velice důležitém projektu. To ano. Děkuji. Další uh, Luděk Niedermayer. Thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. Eh, Mr. Draghi, let me add you. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane Draghi, dovolte mi, abych vám nejprve, eh, pane Draghi, popřál mnoho štěstí ve vaší nové úloze. Myslím si, že je to velice důležité a zajímavé pro Evropskou centrální banku, že přebírá dohled, i když možná není až tak zajímavé, že budete mít větší, nebo není až tak vzrušující, že budete mít větší pravomoci. Ale vracím se k vašemu úvodu. Tam jste zmínil, že byste si přál, aby došlo eh, k konkrétním krátkodobým reformám v mnoha zemích tak, aby se zlepšila ekonomika. A pokud se nemýlím, také jste zmínil, že byste si přál, aby tady byla dlouhodobější představa, jak eh, situaci v Evropě zlepšit. Nejprve bych vás prosil o několik konkrétních příkladů takovýchto krátkodobých závazků, které byste si přál, aby byly, a také jak byste si přál, aby se vyvíjel systém ekonomického řízení a zprávy v Evropě. Druhá otázka se také týká do jisté míry kvantitativního uvolňování. Vy jste řekl, že jste museli reagovat na situaci na mezibankovním trhu tím, že jste trošku uvolnili podmínky pro kolaterály, pro nástroje na otevřeném trhu, což určitě bylo vynikající a vy jste odvedli výbornou práci. Ale já se ptám, jak si představujete, že by se eh, měl eh, vyvíjet nástroj eh, naléhav, pro naléhavou pomoc likviditou v budoucnosti, v budoucí bankovní unii? Děkuji. Nejprve k té první otázce. Je pravda, že jsou tady krátkodobé závazky a dlouhodobé závazky, a které je třeba podniknout. Ty krátkodobé závazky ty se opravdu týkají strukturálních reform, o kterých už jsme mnohokrát v minulosti hovořili. Jedná se o dokončení legislativy pro jednotný trh, o zvýšení konkurenční schopnosti a o reformy pracovního trhu. Ale jak už jsem říkal, to jsou dvě velice široké kategorie a každý stát má své vlast, svůj vlastní program strukturálních reform. Já tedy eh, zdůraznuju velmi jednoduchou věc. My neustále přemýšlíme, analyzujeme a studujeme tyto reformy a myslím si, že je málo, co by bylo neznámo a je tedy teď už na čase něco něco konkrétně dělat, udělat to. Tedy podniknou daná rozhodnutí. A já si naprosto uvědomuji, že to jsou těžká rozhodnutí, protože někdy velice hluboce mění způsob organizování a řízení společnosti, jak to v ní chodilo po dlouhá léta. Je naprosto jasné, že tato rozhodnutí bude třeba učinit. Druhá věc se týká dlouhodobých závazků. Kdybychom se vrátili a podívali se na zkušenosti, dejme tomu, na posledních 30 nebo dokonce 40 let. Pak bychom nutně vyvodili závěr, že náš integrační proces procházel celými těmito lety na jednom základě, konkrétně sdílené svrchovanosti postupe, postupně eh, sdílíme, začínáme sdílet eh, suverenitu v mnoha oblastech. Například vezměte si měnovou politiku. Předtím, než vzniklo euro, většina států, eh, které dnes mají euro, úplně přišly o svrchovanost ve své měnové politice pro celé řady důvodů. A když se vytvořila euro a byla vytvořena Evropská centrální banka, pak tedy všichni teď vlastně sdílejí svrchovanost eh, měnové politiky v rámci této instituce. Druhá věc je bankovní unie. Trhy Eh, respektive svrchovanost nad jednotnými bankami vyšla ve stranu trhu. Teď je to jinak, když je tady jeden dohledový orgán. Pokud jde o bankovní unii, tedy dříve jsme neměli žádná společná pravidla, ale teď máme rozpočtovou disciplínu plně rozvinutou, která se stává ne z institucí, ale ze společně sdílených pravidel. A tak bych mohl pokračovat. Je naprosto jasné, že toto jsou naše zkušenosti a právě na základě těchto zkušeností bychom měli vytvářet další kroky. A to jsem myslel, když jsem hovořil o dlouhodobých závazcích. Vidím to ve dvou směrech. Za prvé je třeba rozšířit oblasti společných pravidel takže bychom mohli zahrnout, zahrnout i společnou zprávu um, strukturálních reform. Nakonec bychom sdíleli tedy svrchovanost i tady. A druhá, to je složitější, přejít od pravidel k institucím. A tady už přestanu, protože to už není mojí povinností a nespadá to do našeho mandátu, abychom naznačovali, jaké by ty další kroky měly být. Děkuji. Děkuji, Alfie Sant. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, nejprve bych chtěl vyjádřit obdiv k tomu, jakým způsobem se vyvážel ty kontradiktorní politické cíle a rozhodnutí, která je třeba udělat, jak to děláte jasně. A vy nemáte volenou politickou odpovědnost ani na národní, ani na evropské úrovně, ale přece jenom samozřejmě vaše rozhodnutí mají politické důsledky a vy také činíte prohlášení, která mají velký politický význam. Také je to tak, že politikové čekají a čekají, co vy uděláte a chtějí vlastně, jak, jak budou probíhat změry v eurozóně. Vedete Evropskou centrální banku. Ta má omezené pravomoci porovnání s ekvivalentními institucemi, takže vy můžete dělat deklaratorní prohlášení jako i dneska a dalo by se říci, že někdy přesahují vaše pravomoci, aby se řešili naléhavé problémy. V tomhle jste docela úspěšní, ale stále méně. Vy jste jako naléhavou věc proces prosazovali posílení měnových institucí v eurozóně, prohloužení ekonomické a měnové politiky. Eh, unie. Mělo znamenalo by to vlastně politickou federalizaci politických transnacionálních struktur eurozóny, ale vede nás to k dalšímu paradoxu. Evropané jsou pro euro, ale neschvalují federovanou, federalizovanou Evropu. A ekonomická divergence mezi státy a regiony roste, nikoli klesá. Prohlužující se, eh, eh, pro, prohlubování budování měnové unie by určitě pravděpodobně ty divergence prohloubilo ze strategického hlediska. Tyto rozpory by se měly dlouho ještě tolerovat. Prozatím většina alternativ eh, politik eh, by byly lepší, než eh, nějak se tím postupně prohrabávat. Nemyslíte si, že už by bylo třeba znovu posoudit mm, mm, další alternativy pro budoucí vývoj eurozóny, protože pořád neměla dostatečné ekonomické ekonomické výsledky v porovnání s jinými měnovými oblastmi. Jaký je váš strategický názor? Děkuji, především děkuji za eh, mnoho eh, komplimentů na adresu ECB eh, a naší řídící rady vlastně eh, ty komplimenty jdou spíše na adresu otců zakladatelů eh, tohoto politického rámce než eh, jeho současných členů. Já bych k tomu ještě dodal, že my jsme velice opatrní v tom, jak se vyjadřujeme abych v rámci našeho mandátu. Existuje několik aspektů naší politiky a politiky jiných subjektů, které mají dopad na finanční stabilitu a nebo v první řadě na cenovou stabilitu. V tomto smyslu ECB musí hovořit musí se vyjadřovat k těmto věcem. Ale chtěl bych eh, říct si jednu věc v reakci na jednu z vašich snad nejdůležitějších poznámek. Vy říkáte, že prohlubování Evropské měnové unie by urychlilo rozdíly, divergence mezi státy. My určitě souhlasíme s tím, že eurozóna potřebuje více růst. Současná výkonnost eh, není dobrá a eh, je nepřijatelná nezaměstnanost. A v rámci toho právě procento nezaměstnané mládeže je řekl bych, eh, společensky nepřijatelné. Tedy my souhlasíme s tím, že je třeba, aby eurozóna více rostla. Ale skutečně si myslíte, že neroste kvůli euro? A Tady si myslím, že dost dobře nechápu vaše uvažování. Když se podíváme na poslední eh, údaje za poslední kvartál HDP, tak 14 států vykázalo pozitivní růst. Pro některé to bylo mezi dvěma až čtyřmi procenty eh, meziročně. A viděli jsme dva státy, které se dostaly do recese a máme dva státy, pokud se nemýlím, kde je stagnace. Děkuji. Děkuji, Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo Dragé. Naposledy, když jste byl v tomto výboru, tak jsem se vás ptal na irské šetření okolností, které obklopují eh, bailout Irska, tedy té finanční pomoci a ECB. Na začátku bych chtěl uvítat zveřejnění dopisu, že tedy je zveřejnila ECB, je důležité, aby to viděli Irové a aby to také pochopili v tom kontextu. A také si uvědomuji, že se to nestalo za, vaši, za vašeho předsednictví, že to bylo ještě předtím. Uh, a já taky beru, že program finanční eh, pomoci Irsku do roku 2010, že to byla prostě realita vzhledem k těm dvěma letům, které vedly k krizi a finančně neúnosné situaci Irska. Já se ani tak neptám na minula, spíše se ptám na budoucnost. A jestli si vzpomenete, minule jsem se vás ptal na eh, zapojení ECB do nadcházejícího šetření irského, které se odehrává eh, z iniciativy Irska Evropského parlamentu. To není ho na čarodějnice. Je důležité, aby Irové věděli pravdu. A také je důležité, aby ECB, jak se zcela správně odpovídal jiným kolegům, aby tady byla odpovědnost z hlediska toho, co tady bylo. Až 25 pomoci v naléhavé v likvidity se investovalo do jedné malé země vzhledem ke katastrofálnímu rozhodnutí, které padlo v roce 2008 vytáhnout z krize všechny banky. Proto se vás tedy chci zeptat. Eh, vy eh, eh, jste, korespondujete s tím výborem ohledně toho šetření a chtěl bych se vás také zeptat, zda budete jmenovat jmenovat významného pracovníka ECB, který by zajišťoval komunikační kanály mezi těmi, kdo provádějí v irském parlamentu to šetření a mezi ECB. A za nejdůležitá dokumentace, kterou ECB má, v souvislosti se všem tím, co se stalo v roce 2008, 9, 10, zda to vše bude dáno k dispozici vyšetřování, pokud to bude, bo tomu šetření, eh, pokud to bude zapotřebí. A vy jste řekl, že ECB odpovídá i před Evropským parlamentem a myslím si, že ona také ale má zodpovědnost vůči všem občanům v Evropské unii. A toto irské šetření bez ECB, eh, to by bylo jak Hamlet bez prince. Děkuji. Jak říkáte, ECB jako evropská instituce zodpovídá vám, Evropskému parlamentu. Takže jako takový my se formálně nebudeme účastnit šetření v národních parlamentech. Zatím jsme neprobírali jakou podobu by tato neformální participace mohla mít. Dále, před deseti dny, jak jste řekl, ECB na webových stránkách vydala široké spektrum dokumentů o Irsku, mimo jiné tedy výměnu dopisů, mezi panem eh, Linehanem a panem Trišetem, ale také celou řadu právních stanovisek, ECB, projevů, interview a sexy otázek a odpovědí. Takže toto jsme publikovali, všechno ostatní promyslíme a pak uvidíme. Eh, dovolte mi ještě se na něco zeptat. Říkáte, že formálně se nebudete účastnit toho šetření. Takže v otázce, že byste měli nějakého kontaktního člověka, který by byl v kontaktu s ECB a zpřístupňoval dokumentaci, tyto podmínky budete plnit? No a vy se mě ptáte na to, jak ta naše neformální participace bude vypadat. Já měl pocit, že jsem vám odpověděl, no dobře. Tak říkám znovu, zatím jsme to nerozhodli. Zatím nemáme žádné kontaktní osoby, ani jsme nehovořili o tom, jaké další druhy dokumentace bychom zpřístupnili. Děkuji. Děkuji. Děkujeme vám za eh, ta slova o odpovědnosti Evropského parlamentu, protože zastupuje eh, evropské občany. Pervanš Beres teď. Děkuji, pane prezidente. Eh, dnes, když máme Evropskou bankovní unii, tak je diskuze otevřená o struktuře bank. Takže já bych eh, chtěla vědět, jak hodnotíte důležitost této struktury a případně reformy struktur bank a hlavně to, eh, jaký je názor ECB na systemická rizika. Vy jste sám řekl, že evropská ekonomika eh, je příliš financovaná bankovními systémy. Takže zachránění bankovního systému stálo eh, ekonomiky členských států eh, velice mnoho úsilí, včetně eh, tedy toho evropského systému a mnoho bylo uděláno pro to, aby banky byly zachráněny. A pokud to není pro financování ekonomiky, tak nezaplatili jsme příliš velkou cenu za to, abychom v uvozovkách snížili systemické riziko, které eh, by tady mohlo být. A třetí otázka, pokud dovolíte. Vy jste prohlásil nedávno, že centrální banka by mohla koupit eh, státní eh, dluhopisy, pokud by to bylo nezbytné. Mohl byste okomentovat trochu více toto prohlášení? Děkuji. On, on, on the first... Co se týká toho prvního bodu, ECB zatím nepřijala stanovisko e, k tomu, e, co jste správně zmiňovala o té ideální struktuře. Jaká je ideální struktura banky v eurozóně? Toto stanovisko by však mělo být přijato velmi, velmi brzy. Budeme vás informovat, jakmile bude připraveno. Důvod, proč to není tak jednoduché rozhodnout tuto věc, je vlastně moje odpověď na vaši druhou otázku. My samozřejmě chceme dosáhnout situace, kde se eh, redukují systémová rizika a nebudou se rozšiřovat prostřednictvím struktury našich bank. Ale zároveň musíme být i velmi opatrní s tím, eh, jaké aktivity rozšiřují ta systémová rizika a tím pádem je potřeba je oddělit od zbytku bankovního systému a které aktivity toto nedělají. Ale eh, to vám říkám jenom proto, abych ilustroval, jak složité toto je a proč ještě nemáme stanovisko. Ale jak říkám, to stanovisko vyjde každým dnem, protože ty hlavní diskuse již proběhly na toto téma. Co se týče vašeho posledního bodu, odpověď je ano. Je to v rámci našeho mandátu a jak jsem už řekl, řídící rada chtěla jasně říci, že jednak má jednomyslný závazek jednat, tedy podnikat další nekonvenční opatření, pakliže střednědobý výhled očekávání se bude zhoršovat – ale chce být také vnímána jako někdo, kdo je připraven jednat tím, že požádá příslušné, eh, příslušné výbory a příslušné komise a zaměstnance ECB, aby připravili dokumentaci na toto téma. Ano? Když říkáte, že je třeba vidět, jaká je činnost bank, které mohou uh, představovat rizika systemická, takže vy si představujete, že banky by mohly uh, vést k tomuto rizikům, uh, pokud by jednali mimo pravidla, která jsme stanovili. Čili pokud by se financovalo jinak, evropské, pokud by se jinak financovaly evropské podniky, tak to by mohla být alternativa. A k čemu to v tom případě slouží. slouží. I think you're right. <laughs> Máte pravdu. Well, no, no, we do, we do... Příspěvky bez mikrofonu. Pan Drágy, jestli mi dovolíte, poučili jsme se z toho tak, že banky se mohou dostat do situace, kdy přestanou fungovat. A my si tuto zkušenost opakovat nechceme. Nechceme to zažít znovu. Toho cíle, že toho nechceme znovu dosáhnout, dosáhneme jaksi dvojím způsobem. Jednak banky musí být odolnější, musí mít více kapitálu, musí mít lepší systém řízení rizik a musí mít řádnou strukturu. A jednak i když to už bude všechno nám eh, fungovat, tak se nechceme spolehat pouze na banky, ale chceme mít ještě jiný kanál financování hospodářství. Takže to je naše strategie do budoucna. Naše zkušenosti byly poměrně bolestivé, jak sama říkáte, takže k tomu chceme zaujmout dvojí přístup. Děkuji. Jako poslední Fulvio Martušello. Sí, grazie, prezident. Děkuji, pane před prezidente. Pane eh, prezidente, chtěl jsem vám poděkovat, že jste vybral Neapol pro uh, další setkání řídícího výboru Centrální banky. Doufám, že eh, moje město se opravdu vyšvihne. Rád bych se zeptal na základě toho, že Asset Review eh, Monte Pasky de Siena odmítla, ta Toskánská banka v těchto dnech řekla, že by mohla zvýšit svůj kapitál o miliardu a půl jelikož eh, na akcionářských trzích je neklidná situace, nebylo by lepší určit určité datum, ke kterému by se vlastně odpovědělo na tento návrh zvýšení kapitálu, protože je tady velké očekávání eh, na eh, tuto odpověď. A další otázka se týká tohoto 19 úvěrových institucí eh, překonalo, tedy eh, uspělo v těchto testech, ale jsou velice křehké v otázce jejich eh, rozvah a problematických stanovisek. Pokud by ekonomická krize měla ještě trvat, anebo pokud by tady byla situace těžká Eh, situace s ohledem na kritéria Bazily 3, tak by mnoha instituce se odstly v těžké situace. Tedy co se dá navrhnout v tom případě, v této situaci? Je možné, že bychom si eh, představili, že budou prodávána portfolia problematických eh, produktů. A poslední otáz. V minulých týdnech mezinárodní banky byly pokutovány pro manipulaci s s směnými kurzy. A vzhledem k tomu, že měli eh, informace, které ostatní neměli, tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem ECB bude tedy eh, čelit těmto hrozbám, že bude docházet k manipulacím ve směných kurzech a jakým způsobem by tomu mohla čelit i mimo eurozónu. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám. K tomu prvnímu. Ehm, ten návrh se analyzuje a hodnotí. Až tuto fázi dokončíme, tak ehm, to zveřejníme. Pokud vím, tak nemáme žádný termín, v rámci kterého bychom museli reagovat. Jasné je to, že co se týká doby implementace, tak banka má 6 měsíců, pakliže jsou tady ty eh, kapitálové nedostatky identifikovány eh, kontrolou aktiv a 9 měsíců, když to identifikuje zátěžová zkouška. Ale nejsem si jist, zda existuje eh, nějaký termín, dokdy jednotný dohledový mechanismus musí reagovat, zda ten kapitál je tedy života schopný Eh, proveditelný a důvěryhodný. To jsou ta tři kritéria, viable, feasible, credible. K další otázce. ECB funguje jak na úrovni soukromé, tak na úrovni veřejně institucionální. A bude prosazovat zavedení benchmarků, tak jak pro eh, úrokové sazby, tak, to, tak pro další eh, aspekty bankovního života, které budou založeny na skutečných bankovních transakcích, ne na nějakých modelech ani na odhadech jednotlivců. A to je něco, na co se budeme zaměřovat i dále do budoucna. Budeme na tom spolupracovat s dalšími hlavními centrálními bankami na světě. A samozřejmě i s FSB. Nepochopil jsem však e, váš druhý dotaz. Můžete mi ho prosím zopakovat? Ano, víme, že instituce, které prošly tím testem zatěžovacím, tak jsou nicméně velice křehké eh, kvůli jejich eh, rozpočtu, které, k tomu jejich rozpočtům, které jsou ohroženy riziky. Takže pokud by se ta situace měla ještě zhoršit, i v důsledku aplikací pravidel Bazily 3, tak by tyto instituce byly ve velkých potížích. E, je to správné, tato analýza? Čili jak e, překonat e, tuto situaci? Je možné si představit, že by byly prodávány tyto problematické produkty? Ma la situazione degli istituti ta situace těch institucí byla ohodnocena na základě asset quality review a, a hlavně na základě těch zátěžových testů. A tyto uh, testy předkládají, předpokládají uh, velmi penalizované situace, hlavně v těch zemích, kde recese už probíhá dlouhou dobu. A ty, ty zátěžové eh, testy předpokládají, že tady bude ještě další propad. Banky měly velmi přísné zkoušky, které předpokládali. A, ah, promiňte, já budu hovořit zase anglicky. Mně se občas stává, že tak přeskočím do italštiny. Tak nějak instinktivně nevím proč. Nicméně, co jsem chtěl říci, je, že banky se velmi přísně testují podle různých scénářů a momentálně ty scénáře splňují. Vyloučí to nějaké bankovní nehody do budoucna? Samozřejmě, že ne. A právě proto jednotný dohledový mechanismus společně s národním dohledovým mechanismem pak podnikne veškeré potřebné nápravné akce. Děkuji. Děkujeme panu prezidentu Drágimu a všem poslancům a tím tedy končíme monetární dialog a tím tedy všechny monetární dialogy na rok 2014. Datum příštího dialogu, to už tedy v roce 2015, bude poslancům sděleno brzy. A teď přecházíme rovnou a ne, teď si uděláme dvouminutovou přestávku a poté začneme bodem 5 na pořadu jednání.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 Kolegové, zahájíme eh, rozpravu k našemu dalšímu bodu, což je veřejné slyšení opět s panem Mario Draghi, ale teď eh, jakožto eh, předsedy Evropské rady pro systémová rizika. Čili dávám hned slovo panu Dragimu. Pane předsedo, vážení členové hospodářského měnového výboru, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že mohu hovořit před tímto výborem v novém složení jakožto předseda Evropské rady pro systémová rizika. Pro ty z vás, kdo jste tady noví, eh, doufám, že mé poznámky poskytnou úvodní informace k tomu, jak pracuje tento důležitý orgán. Hraje totiž důležitou úlohu pro dosažení zdravějšího finančního systému, což je důležité, abychom dosáhli trvale udržitelné uživení v Evropě a rád bych vám dnes podal aktuální informace o tom, co děláme. Evropské orgány pracovaly usilovně na obnovení důvody do bankovního systému, což kulminovalo evropskými zátěžovými testy, které koordinoval Evropský orgán pro bankovnictví a komplexním posouzením významných bank, což provedla Evropská centrální banka. Rada pro systémová rizika významně přispěla právě k tomu a plánuje další práci v této oblasti. Vytvořila eh, eh, nepříznivý makroekonomický scénář pro zátěžové testy a bude dále uvažovat o výsledcích těchto zkoušek a zvažovat možné dopady reakcí bank na makrofinanční vývoje. Rada pro systémová rizika rovněž prošetřuje systémové dopady takzvaného rizika špatného chování eh, v bankovním eh, eh, sektoru. To znamená, že banky by byly podrobeny penále a dalším sankcím, protože by porušovaly pravidla správného jednání. Charakter tohoto rizika nesprávného jednání a zvyšování penaliza, penále vytváří nejistotu ohledně podnikatelského modelu solventnosti a ziskovosti bank. Systémová povaha tohoto rizika vyplývá z řady faktorů. V mnoha případech otázky nesprávného jednání se projevují průřezově v trzích a týká se to i bank, které jsou důležité pro systém. Náklady obvykle eh, stoupají v dobách krizích a tudíž mají procyklický dopad. Konečně toto nesprávné jednání může poškodit důvěru do finanční trhy a instituce, což je velice důležité pro patřičné fungování finančního systému. Ze všech těchto důvodů naš, naše rada plánuje spolu s EBA vytvořit jakousi minimální metodologii, kterou by banky měly uplatňovat při kalkulaci potenciálních nákladů při, v zátěžové situaci e, nesprávného jednání. To by mělo zajistit e, e, odolné a srovnatelné posouzení průřezu bank a také konzistentní přístup a příslušné plánování na každý případ v průřezu jurisdikcí. Takováto rizika by se měla také příště zachytit v celoevropských zátěžových zkouškách. Něco řeknu o makroobezřetnostní politice v bankovnictví a možná tím odpovím jeden otázku, která byla položena. Už asi rok nová obezřetnostní pravidla existují pro bankovní systém. Je to takzvaná směrnice kapitálových požadavků a také nařízení kapitálových požadavků požadavcích CRD4 a CRR, ty vstoupily v platnost a tím máme poprvé makroobezřetnostní nástroje, jako je kantrocyklický kapitálový nárazník. V červnu 2014 naše rada vydala doporučení, jak nastavit sazby pro tento nárazník. Rozhodnutí by měla vycházet z cíle, kterým je chránit bankovnictví proti eventuálním ztrátám spojeným s tím, že se buduje cyklická systémová rizika. Tudíž <clears throat> měla by podpořit udržitelné poskytování úvěru do reálné ekonomiky prostřednice po celý finanční cyklus. Doporučení také se zaměřuje na to, jak by orgány měly používat odchylku od poměru úvěr k GDP od dlouhodobého trendu jakožto společné východisko pro rozhodování a konkrétně pro tu první fázi. Rovněž eh, zjišťuje případy, kdy jiné ukazatele by se měly používat jako jsou jsou opatření pod stresu, zátěže a indikátory obecného systémového stresu. V tomto kontextu první státy už eh, uvědomili naši radu o tom, že zavádějí sazbu kantr eh, proti cyklického kapitálového nárazníku. Je to 1% ve Švédsku a 0% v České republice, na Slovensku a eh, ve Spojeném království. Naše rada také revizovala doporučení, které bylo adresováno členským státům, aby se vytvořil společný rámec pro národní makroobezřetnostní orgány. Toto doporučení pomohlo nastavit institucionální kompetence na národní úrovni a zlepšit také efektivitu funk- makroobezřetnostní funkce. Obecně naše Rada pro systémová rizika je uspokojena implementací, ale chtěl bych vyzvat ty členské státy, kde proces realizace zaostává, je to, kde jsou pozadu, je to Itálie, Lucembursko, Polsko, Rumunsko a Španělsko, aby posílila své snahy snahy a aby co nejdříve zavedli národní legislativu. Po celé Evropské unii různé institucionální modely se používají. Ve většině případů makroprudenci obezřetnostní pravomoce má centrální banka, což naše rada pro rizika doporučuje. V některých případech to má dozorový orgán a v několika málo případech to mají výbory, které jsou řízeny vládou anebo přímo to má vláda. V minulém roce členské státy aktivně využívaly nového makroobezřetnostního rámce. Naše rada se podrobně zabývala zhruba 30 národními opatřeními v oblasti makroobezřetnosti. Široce obecně vzato realizovaná opatření spadají do dvou typů. Některé chtějí řešit nadměrný růst úvěru a financování dluhem a pak ta, která řeší systémové riziko, které vyplývá z bankovních skupin, které jsou moc velké a složité. Ten proticyklický kapitálový nárazník, o kterém jsem hovořil předtím, patří do první kategorie. Tento nárazník pomáhá eh, ve vývoji úvěru obecně, ale už ne tak dobře řeší vývoj úvěru omezené na konkrétní sektory, jako jsou nemovitosti. V důsledku toho některé členské státy realizovaly opatření, která konkrétně cílí na trh s nemovitostmi. Například v Belgii a ve Švédsku požadavek na banky je, aby ukládali více kapitálu na hypotéky. Na rozdíl od toho jiné členské státy, například Maďarsko, Irsko, Spojené království, zavedly striktnější kritéria pro půjčování. Například omezují eh, omez eh, úvěry v porovnání s hodnotou nebo s příjmem. A eh, druhá kategorie opatření se zaměřuje na vyřešení problému, že někdo je moc velký než bankéř, aby mohl zkrachovat tím, že se zavádějí vyšší kapitálové požadavky na banky, které by mohly ohrozit stabilitu finančního systému v případě krachu. Členské státy, například Česká republika, Dánsko, Chorvatsko a Nizozemí, tímto, touto cestou jdou. <clears throat> Pane předsedo, eh, vážení poslanci, dovolte by, abych na závěr se stručně podíval do budoucna. Teď už byly dokončeny celoevropské zátěžové zkoušky a proto bych se chtěl zaměřit zejména na rizika mimo bankovní sektor. Účastníci trhu a orgány na celém světě věnují stále větší pozornost riziku, normální, že normální cyklická kolísavost na finančních trzích by se mohla uměle zvyšovat tím, že by byla nedostatečná likvidita v některých kouscích tohoto trhu. Likvidní služby obvykle poskytují specializovaní obrovníci trhu, kteří zatím drží e, celý, e, celou zásoby obchodovaných cených papírů. Je tady řada faktorů, které vedly k tomu, že se snížily tyto zásoby držených papírů. Technologie umožňuje, aby se například e, se to rychleji převalovalo v rychvě větší rychlosti, protože se rychleji obchoduje větší konkurence. Možná ta konkurence vedla také k tomu, že teď ty zásoby držené jsou menší, protože trh se je teď pokládá za autonomní podnikatelská centra a nevždycky je to ve všech částech trhu ziskové. Nakonec pak znásobení eh, možností a míst trhu prostřednictvím technologie a regulací znamená, že tatáž zásoba celních papírů často obsluhuje různá místa. A na rozdíl od toho zase po poptávka po likvidních službách stoupla, zejména proto, že stoupá význam manažerů aktiv. Jak aktivně, tak i pasivně řízená aktiva požadují, potřebují eh, větší likvidní služby. Pasivně řízené strategie, jako je ETF, protože manažeři aktiv musí být schopni vystopovat trhy na, pohyby na trhu tím, že kupují nebo eh, prodávají aktivní a aktivně řízená aktiva, protože je tady tendence častěji eh, obchodovat. V důsledku toho možná tady může být ta likvidita eh, tenčí na celé řadě trhů. Zpropa, pro, um, pro, propojené trhy aktiv potom mohou šířit takovéto šoky likvidity. V posledních týdnech jsme viděli takováto náhlá pohyb, náhlé pohyby na trhu. Vzniklo to ve Spojených státech a rozšířilo se to do Evropy a bylo to přesně tohoto důvodu. A naše rada se tím bude dále zabývat a myslím si, že vás budu schopen o tom informovat na naší příští schůzce. Nakonec bych chtěl říci, že zveřejníme zprávu, bude to na začátku začátku příštího roku ohledně toho, jak budeme regulatorně zacházet s rizikem eh, svrchovan státu. Eh, myslím si, že je to jediná studie, která se provedla oficiální eh, instituce která se týká systémových zranitelností, které se týkají rizik, které jsou spojeny se státními cenými papíry, státními dluhy. A bude to dobrý přehled, abychom měli na čem budovat současný a budoucí regulatorní rámec a abychom věděli konkrétní rizika. Vídeme také samozřejmě z posledních zátěžových eh, zkoušek a z eventuálních ekonomických důsledků těchto zkoušek. Tato zpráva také naznačí, jaké jsou možné politické reakce eh, které, a odezvy, které by se mohly uplatnit eh, ve střednědobém horizontu. A tím vám děkuji za pornost. Já vám mnohokrát děkuji, bylo to mnoho vysoce aktuálních témat, na které bohužel nemáme moc času. Takže vás, kolegové, požádám, abyste se omezili na maximálně čtyři minuty a pokud možno méně. Prvním bude Georgis Kritos. Thank you, Mr. President. I have two questions. Děkuji vám, pane předsedo. Mám dva otázky, dvě otázky na pana Drágyho. Je zde nějaké nebezpečí jak si absolutního dohledu nad bankovním sektorem, ovšem bez dohledu nad stínovým bankovnictvím. A navýšilo by to systémová rizika? A za druhé, co dělat s politikou amerických úřadů, které uvalují miliardové pokuty na hlavní americké a evropské banky? Znamená to, že bychom v Evropě měli mít striktnější režim abychom se vyhnuli nespravedlivým bankovním postupům, anebo budeme také protestovat u amerických kolegů kvůli tomu, že vytváří dodatečné problémy pro fungování bankovního systému. Děkuji. K první otázce. Spravodajství o trzích ukazuje, že finanční sektor převádí rizika z bank na nebankovní instituce pouze tím, že bychom porovnali hlavní prvky trhu dnes eh, se stejnou situací před několika lety, eh, si uvědomíme důležitost těchto nových hráčů. Například ty nebankovní, nepojišťovnické aktivity. Důležité je taky to, že narůstají netradiční aktivity pojišťovacích služeb. Před několika lety jsme se zaměřovali hlavně na hedžové fondy, které se v mezidobí ukázaly být odolnějšími vůči zranitelnostem, než se očekávalo, takže to je něco, co již funguje. Tento parlament pracuje na několika věcech. Jednak Fond pro e, trh peněz, e, z toho už máme doporučení z roku 2012, trh OTC, je jasné, že je potřeba všechny segmenty trhu vystavit srovnatelné míře dohledování vzhledem k regulačním požadavkům. já bych k tomu dodal, že se nejedná pouze o ESRB, ale ta vaše obava je sdílená vlastně i na celosvětové úrovni a pracuje se na tom i na úrovni EFSB. A k tomu druhému bodu, je poměrně jasné i z nedávných událostí, že zaprvé špatné chování bank je skutečně velký problém. Nevymýšlí si to jednotlivé justiční systémy. A za druhé, stávající legislativa týkající se eh, příslušných bank je velice složitá. Za třetí, ty mezinárodně odsouhlasené sankce se implementují, implementují juz, různými justičními systémy v různých oblastech velmi různě. Takže globální banky mají pocit, že podléhají různým jurisdikcím, různým justičním systémům, různým pokutám v závislosti na tom, kde ty problémy jsou řešeny. Takže je zde obrovský potenciál pro spolupráci na globální úrovni. A to i na samém začátku, když se ty sankce sepisují, bude, budou tím hlavním právním dokumentem a musí jako takové obsahovat ustanovení o harmonizaci, chci použít toto silné slovo, eh, bankovních systémů, zaměřit se na možnosti kompatibility, aby ty systémy spolupracovaly o něco více než dnes. Děkuji. Jakob von Weissecker. Děkuji. Pane Drági, jsem velmi rád, že se zaměříte na systémová rizika. Bude to, myslím, velmi fascinující čtení. První má otázka se týká zátěžových zkoušek ve vaší funkci předsedy Evropské rady pro systémová rizika. Možná jste si všiml, že systémová rizika v těch zátěžových zkouškách neměly nijak prominentní roli, vlastně tam vůbec nebyly zastoupeny a mě by zajímalo, jestli ze své funkce teď, tedy ne jako prezidenta ECB, vnímáte tuto otázku um, například z hlediska budoucích zátěž, zátěžových zkoušek, zda tam tedy systémová rizika zahrnete nebo ne. A má druhá otázka se týká jedné fascinující zprávy, kterou připravil poradní vědecký výbor této Rady pro systémová rizika, eh, kde se ptá, zda je Evropa přebankována doslova do písmene. Eh, ta, spr- ta zpráva vyšla někdy v červnu, ale zatím jsme neměli možnosti s vámi probrat. Než se vás ale zeptám na tu otázku, na kterou se chci zeptat, dovolte, abych vám něco přečetl z této zprávy. Nejsme eh, první, eh, na koho se bankovní systém v posledních letech obrátil. Bankovní systém spolkl pilulku v podobě SSM, BRDS a dalších, ale už se mu nelíbí takovou, takovou medicínu polikat. Je velmi unavený ten náš pacient, a faktem zůstává, že některou terapii jsme vůbec neskusili a jiná ho může různým, různou měrou zatěžovat. Je potřeba zajistit velmi rychlé uzdravení našeho bankovního systému z jeho stávajícího jaksi přefouknutého stavu. A pak ta zpráva mluví o tom, že skutečně je přebankováno, protože je fakt, že například velké banky rostou daleko rychleji než HDP eh, a daleko rychleji i než je jejich protějšky v USA. Mezi návrhy v oblasti terapie patří například řádná antitrustová legislativa, která by toto řešila. No a proč to celé zmiňuji? Momentálně pracuji na legislativě pro reformu bank, pro strukturální reformu bank. E, vůči tomu jsou někteří velmi kritičtí a čekáme na vaši zprávu. Z hlediska Rady pro systémová rizika souhlasil byste s tím, že zde skutečně je velmi vážný problém příliš velkých bank v Evropě, který je potřeba vyřešit. Děkuji. Děkuji. Celou řadu bodů. Za prvé, co se týká těch státních prostředků, ty prošly zátěžovými zkouškami, ale jde o to, co uděláme do budoucna. Máme tu zajímavou zprávu poradního vědeckého výboru, která vyjde příští rok a která navrhuje určité politické kroky, které by mohly e, tuto otázku vyřešit. Tato opatření, tedy tento návrh, by sahal od přísnějších kapitálových nároků přes diverzifikaci až po třetí pilíř a e, posílené nároky na zveřejňování dat až po Solvenci 2. Ale dovolte mi říci, že to je velmi důležitá oblast, protože právě v nedávné době jsme zažili, jak vážné může být to propojení bankovních a nebankovních institutů. Takže záměr je dobrý, ale musíme chápat, že tyto změny, podobně třeba jako změny národních obcí, o kterých jsem hovořil před chvílí. Jak tedy například zacházet s dobrovůlí v bankách, jak hodnotit aktiva s odloženou splatností daně, jak řešit rizikovost aktiv. To jsou všechno změny, které by měly být ideálně odsouhlaseny na globální úrovni, tak, aby nevytvořili příliš nekonkurenční prostředí v evropském kontextu. Takže je to oblast, kde bude muset bazilejský výbor a FSB odvést ještě spoustu práce. Co bych měl asi dodat, je to, že to celkové klima není vůbec nepřátelské vůči těmto změnám, takže neříkám to proto, že si připravujeme nějaký velkoobchodní přístup, aby se tak řeklo, ale potřebujeme na globální úrovni rovné podmínky. Ta druhá zpráva, kterou jste zmínil, tady s vámi souhlasím, že je to zpráva výborná, A už na toto téma proběhl jeden seminář v ECB a i tuto zprávu budeme muset reflektovat. Ta zpráva má pravdu v mnoha věcech a nestačí si jenom přiznat, že pravdu má. Ale je to první krok vpřed. Děkuji. Case Swinburne. Děkuji vám. Já jsem členkou vyjednávacího výboru a e, jsem přesvědčená, že například centrální clearing derivátů je jeden z velice důležitých kroků na cestě za kontrolou e, těchto produktů, ale když chceme schválit mandát tohoto centrálního clearingu derivátů, vidíme, že se riziko koncentruje v CCP, čímž se z nich stává kritická tržní infrastruktura. Vzhledem k tomu, že minulý týden FSB vydalo zprávu o e, systémicky důle, systémově důležitých e, finančních institucích e, a kde navrhují novou zkratku opatření na totální absorpci rizik. Mnoho těchto clearingových institucí by bylo zároveň členy tohoto systému, zároveň máme jiný podobný systém MREL, Měli bychom se zaměřovat na vytvoření dalšího podobného adsorpčního, ad, adsorpčního systému, abychom z CCB neudělali další instituci too big to fail na evropském trhu? Odpověď je ano. Zcela s vámi souhlasím. TILAC je eh, základní opatření na boj s otázkou too big to fail – a je potřeba, aby ztráty nesli podílníci a e, věřitele a nikoli v e, daňoví poplatníci. Ale ta e, kapacita totální absorpce rizik má být v podstatě 16 až 20 těch rizikových aktiv. A což by měl být minimální požadavek druhého pilíře, ale bude to ještě předmětem důkladné studie dopadu a průzkumu trhu. Takže ano, toto podporujeme a jak víte, tak FSB už zahájili kalibrační fázi tohoto procesu a na tom také pracujeme. Dovolte mi se ještě zeptat, zda byste to uplatnil i na CCP. No, upřímně řečeno, to si budu muset prostudovat. Jen tak z patra bych řekl, že by se asi našly dobré důvody, proč ano. Ale navrhlo FSB, aby se TILAK aplikoval na FCC. Nemyslím si to, ale nedovedu vám na to v tuto chvíli odpovědět. Děkuji, Cora von Huenthoizen. Děkuji, pane předsedo. Pane Drági, i já mám dvě otázky. Za posledních několik měsíců ECB snižuje úrokové sazby na rekordní hodnoty a říká, že chce rozšířit svou rozvahu například tím, že bude nakupovat dluhopisy v prostřednictvím CBP3 a ABS programu. Slyšeli jsme dokonce o nákupech korporátních dluhopisů a i státních dluhopisů. V Itálii vidíme emise nových dluhopisů s tím, jak stoupá poptávka mezi spotřebiteli po jejich výnosech. Souhlasil byste se sdělením Bank of England, Fed a Bundesbank, že takováto příliš volná monetární politika vede pouze k chování, kdy eh, spotřebitelé chtějí dosáhnout na co největší výnos bez ohledu na připojené, na, na asociované riziko. Vnímáte toto jako problém v novém systému? A má druhá otázka. Podle nových pravidel pro bankovní instituce musí banky přispívat do ESRB v rámci toho makroprudenčního dohledu. Ehm, v nedávné zprávě se tento systém analyzuje a hovoří se o tom, že některé státy zavádějí systémové nárazníky pro své banky, které mají sloužit jako jaksi náhrada jiných běžných tradičnějších institucionálních nárazníků, které mají čelit systémovým rizikům. Ovšem má se jednat o nástroj, který bude aplikovatelný až v roce 2016. Ve svém přeskumu v červenci letošního roku říkáte, že některé země používají ESRB jakožto jakousi plošnou náhradu běžných požadavků SII. Takový je současný trend. Souhlasil byste s tímto, s tímto sdělením? Jak jej vnímáte? Jaká opatření hodláte zavést, aby se ESRB využívalo ze strany členských států náležitým způsobem? Děkuji vám. Samozřejmě obavy o to, že příliš rozvolněná monetární politika může generovat vyšší riziko pro finanční stabilitu, to je známá věc, my jsme to sami několikrát říkali. nejde jenom o to, že některé státy několikanásobně rozšířily své rozvahy, nebo některé bankovní instituce několikanásobně rozšířily své rozvahy oproti nám, ale dovolte mi udělat zde takovou, takovou určitou kategorizaci. Jsou zde finanční hráči, kteří jsou jaksi nejodhalenější, zejména ti, kteří garantují fixní, eh, fixní výnosy, například životní pojistky, eh, penzijní fondy a podobné. Za další, v celé řadě členských států EU vidíme náznaky rostoucích cen eh, nemovitostí, zejména z důvodu strukturálních, eh, z důvodu urbanizace, právních omezení na trhu s pronájmy, eh, reorganizace a tak dále, ale také z důvodu vysoké likvidity a hledání možností investic. Za třetí, excesivní volatilitu nelze vyloučit. Nízkoúrokové prostředí zavdává jaksi důvod pro hledání výnosů spíše eh, z důvodu sentimentálních než jaksi z hodnotových důvodů. Ovšem zatím nevnímáme žádné systémové přehodnocení těchto sektorů. Lokálně se sice přehodnocování objevuje na různých trzích, Eh, ať už z odhadů našich nebo z odhadů mm, Mezinárodního měnového fondu však nevidíme žádný výraznější problém v této oblasti. A samozřejmě podíváme-li se na několik posledních měsíců, vidíme, že toto přehodnocení se samočasto koriguje. Samozřejmě my neustále nad systémem dohlížíme, ale Myslíme si zároveň, že náš monetární přístup je vhodný vzhledem k našemu mandátu. Náš mandát je udržet inflaci pod ale blízko dvěma procentům. A finanční stabilita by měla být řešena makroprudenčními nástroji. To musí být naše první obraná linie. Co se týká vašeho druhého bodu, je pravda, že ty nárazníky pro systémová rizika se často používají jako náhrada jaksi domácího nárazníku pro velké banky, ale to je spíše procedurální problém. A e, není fakt, že by státy používaly ta nejjednodušší opatření. Hospodářsky vzato souhlasíme s opatřeními proti too big to fail institucemi. Stalo se to v několika zemích, mimo jiné také v Nizozemsku. Děkuji. Thank you. I need... Uh, A děkuji. Myslím si, že bychom měli ty otázky eh, se skupit, protože pan prezident Draghi musí ještě chytit letadlo, takže poprosím Eh, o maximální stručnost. Eh, McCarthy, tři otázky. Eh, děkuji, pane předsedo, a znovu vám děkuji, pane Drage. Jakožto nový člen tohoto výboru, pořád se ještě snažím plně pochopit rady, úlohu Rady pro systémová rizika když ten orgán byl stanoven, tak se hovořilo o tom, jak jasně, jak líce je to provázáno i s ECB. Vy jste tedy předsedou, prezidentem ECB a zároveň předsedou této rady a proto se vás ptám, zda by tady nemohl být střed zájmu v tom smyslu, že eh, rozhodnutí eh, Evropské centrální banky někdy mohou vést ke systémovým rizicím, a tady pak bude patřičný dohled a předtím už jsme tady hovořili o irské bankovní krizi. V Irsku si mnozí myslí a já také, že e, vlastně ECB do značné míry sehrálo úlohu při vytvoření této bankovní krize. Určitě e, irské e, banky příliš mnoho půjčovaly, ale zase si půjčovaly peníze od jiných evropských bank s mlčenlivým souhlasem nebo aspoň svědomím ECB. A konkrétní dotaz. Vy jste předtím už o tom hovořil, že ECB by podpořila bankovní unii, kapitálovou bankovní unii. Myslíte si, že by to nemohlo zvýšit systémová rizika? A pokud ano, pak jaká rizika by to mohla být a jak si myslíte, že by mohla být zmírňována? Děkuji. E, já bych chtěla jenom říci, že mně připadá, že to prostě vždycky ta nejmenší e, skupině tady zkracují čas, ale já samozřejmě nechci, aby pan Draghi kvůli nám zmeškal letadlo. Určitě, pane Draghi, e, dnes jste viděl také dnešní noviny a slyšel jste, no, no, četl jste Eh, co říkal eh, David Cameron. Říkal, že výstražná červená světla svítí eh, na té řídící desce evropské ekonomice. Tak nevím, jestli jste viděl stejná červená světla a v této souvislosti mám pár otázek. Politickou mimochodem a další technickou. Tak nejprve, vy sám jste předtím zmiňoval význam důvěry. Důvěry zejména pro stabilitu z finančního systému, které proto významná. Myslíte si, že není užitečné pro národní politi- politikové, aby hovořili o strašidlu nové finanční krize? Eh, Cameron také hovořil o malém růstu v eurozóně, že, svrchov, že jsou velké malé výnosy státních dluhopisů, ale i korporantních eh, dluhopisů. Myslíte si, že to může vést k tomu, že jsou nevyhnutelné eh, velké ztráty, ať už kterékoliv signály třeba nebudou správné a co bude dělat Evropská centrální banka jako backstop a co to znamená pro řešení rizikových, mm, eh, systémových rizik a politických rizik i pro daně daňové poplatníky. Děkuji, Patry Koflin, děkuji. Pane předsedo, pane Drage, já už, eh, mě už je vás docela líto protože vy jste tady jako lékař, který podává léky a pořád pacientovi je hůř a hůř. Ale pokud je o systémová rizika, vy říkáte, že regulatorní rámec nemůže být procyklický a že to potom zvyšuje ten cyklus a vede to k nestabilitě. Ale otázka je, když ten cyklus úplně přestane fungovat a když nastane dlouhá období deprese, možná se ztratí celá dekáda, protože vlastně, když se budou neustále uvolňovat takové pojistky, už to vidíme dlouhší dobu, dob, takže ta strukturální chyby eurozóny jsou spojeny s dlouhodobě laxním přístupem k systémovému velkému riziko. Místo, aby ty pojistky se upustily, on, od nich opustilo. Proč prostě neřeknete vládám, že zkrátka eurozóna nemůže fungovat tak, jak je momentálně vytvořena? Děkuji. Já vám děkuji. Nejprve odpovím na poslední otázku, pokud můžu. Nesměli bychom zapomínat, že ta krize nezačala v eurozóně. Finanční krize eh, kvůli laxnímu regulování začala jinde, kterou zná, v zemi, kterou znáte až příliš dobře. Abych se teď dostal k další otázce. Zda je tady střed zájmu, jestliže já jsem prezidentem ECB a předsedou Evropské rady pro systémové rizika? Já otevřeně jsem žádný případ takový nezaznamenal. A v budou, co se týče budoucnosti, toto e, uspořádání by mělo skončit v, roce, v prosinci 2015. A jak to bude vypadat potom? Já jsem zcela ve vašich rukou. Existuje názor, aby tady byl eh, generální ředitel pro eh, Radu pro systémová rizika, pokud ta bude i nadále jaksi ukořeněna v ECB, pak určitě taková představa o nové úloze takovéhoto generálního ředitele, který by měl eh, kompetence a musel by činnost koordinovat se současným sekretariátem a s ECB, pokud tedy by tomu tak bylo, pak by mělo smysl, aby ta rada eh, pro systémová rizika měla stejného předsedu, ale já jsem plně v rukou zákonodárců zde a také v rukou komise. Zda komise eh, pardon, za vytvoření Unie kapitálových trhů by vytvořila systémové riziko. Když se podíváme na minulé zkušenosti, tak je přesně absence alternativních finančních kanálů zvyšuje celkové ekonomické riziko a celkovou ekonomickou nejistotu, protože může se ucpat jeden kanál. To se stalo s tím eh, kanálem pro bankovní půjčování. A ten kapitálový trh, ten kanál potom více než vykom kompenzuje eh, ten eh, absenci tohoto kanálu vydáváním i eh, akcí a financováním. Proto si myslím, že toto je lepší situace, než kdybychom se měli spolehat jenom na jeden kanál. Dále, ta, ta druhá věc, co jste zmiňoval. Já nechci vynášet soudy ohledně toho, co lidi, co se povídá povídá se, eh, lidi říkají, co, co, co mají na srdce. Já bych jenom rychle prošel eh, hlavní seznam rizik která my vidíme z hlediska Rady, Evropské rady pro systémové rizika. První makrofinanční zranitelnost. Tady je totiž eh, vzájemné působení nízkého růzku, nízkých úrokových sazeb, vysoké zadluženosti domácností, korporátních společností a států. Tak jsou všechny tyto tři faktory. Nízký eh, růst, nízké eh, úrokové sazby, takže všichni se snaží někde dosáhnout výnosu a vysoká zadluženost hlavních ekonomických aktérů. Druhé riziko by mohlo pocházet z přeceňování globálního trhu. Honba za e, výnosy a to může zhoršit i současné těžké, tvrdé podmínky likvidity, čili to je, že likvidita je těžko k sehnání, čili mohou se e, změnit podmínky a otázka je, jak to potom ovlivní e, ekonomiku a reakci jednotlivých aktérů v důsledku těchto změn. Třetí je eh, eh, reziduální zranitelnosti v rozvahách eh, bankovního sektoru. Například, já už jsem to předtím zmiňoval, to riziko nesprávného jednání. A čtvrtým prvkem může být zhoršení krize státních dluhů. To zase je možnost a to samozřejmě závisí i na tom dalším, co jste zmiňoval. Jak trhy reagují? Eh, na současné ceny eh, státních obligací jsou rozumné a obrážejí základní předpoklady nebo ne. Odpověď je v té míře, v jaké vlády i nadále budou pokračovat s fiskální konsolidací a zejména se strukturálními reformy, pak současné ceny, můžeme říci, obrážejí současnou úroveň rizik a udržitelnost. Kdybychom ale najednou měli co dělat s tím, že by se věci otočily, zejména v oblasti strukturálních reform, a kdyby nízký růst pokračoval, tak ty současné ceny už by to možná nezohledňovaly. Možná, že tady jsou i strukturální eh, eh, zranitelnosti v pojišťovnictví, hlavně tam jsou nízké úrokové sazby vazby a konečně, a tím se dostávám k poslední otázce, možná, že je tady strukturální zranitelnost v infrastruktuře finančních trhů, zejména ICCP, o kterých se právě hovořilo. Já jenom tady uvádím soupis eventuálních rizik, což neznamená, že bychom je už teď viděli, ale jenom si můžeme to otočit a zeptat se, odkud by mohla přijít další krize. Tak tady máte seznam eventuálních zdrojů, ale neříkám tím, že už bychom ta rizika dnes tady viděli. Děkuji. Děkuji. Viktor předseda, předseda na. Teď máme poslední řečníky. Prezident. Pane prezidente, od 4. listopadu jste opravdovým šéfem dohledu v Evropě. A my se domníváme, že posledního hodnocení ECB o e, bankách e, to měl být podle vás a podle paní Nui úspěch. Ale vy jste také předsedem ESRB, e která se zabývá mikrobezetním rámcem a dohledem. A vy kumulujete vlastně funkce a tím pádem máte obrovskou váhu ekonomickou v eurozóně. V roce 2012 jste přijal mnoha doporučení o eh, fondu investici a stigmatizoval jste eh, eh, systém systém, který vlastně stál u velké krize těch špatných úvěrů. Je zajímavé, že dneska Eh, Ty to, co jste označil jako za negativní, tak jste v roce 2014 označil jako za eh, dobrou věc. Druhá otázka, co se týče stability finanční, eh, v minulý čtvrtek byla uveřejněn seznam 30 bank, mezi nimi i francouzské banky, které mm, jsou podkapitalizované a zřejmě i riskují, že se odsnou ve krizi. A by a Mnozí evropští občané viděli na základě negativních postojů, přišli o mnoho svých kapitálů. Především velké banky zvyšují o 20 svá aktiva, aby se vyhnula rizikům eh, z mé strany, pane eh, předsedo, já si myslím, že eh, vaše náklonost k podpoře soukromého bankovnictví vy vlastně ohrožujete demokracii a ohrožujete i systém zaměstnanosti a pracovního trhu. Děkuji. Děkuji Gunnar Höckmark jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo. Občas, když posloucháte tyhle diskuse, tak máte tak trošku pocit, že to nejlepší by bylo, kdybychom vůbec žádné banky neměli, protože bychom pak neměli rizika v bankovnictví, že? Ale když už eh, ty banky máme mít, tak eh, jak tady máme interpretovat ty zkušenosti ze zátěžových zkoušek? Eh, řekl byste, že by bylo lepší, kdybychom měli více menších bank, a nebo by bylo lepší, protože to se tak často srovnává, kdybychom měli jako v USA méně financování prostřednictvím bank a více financování prostřednictvím těch méně regulovaných sektorů finančního trhu. Já si dovedu představit, že mi lidé budou říkat, že tím někam mířím tímto dotazem, ale přesto mě by vaše odpověď skutečně zajímala. Děkuji. K té první otázce. Pokud se podíváme na to, co se děje v bankovním sektoru mm, za posledních, dejme tomu, sedm let od začátku krize na konci roku 2007, vidíme, že se lecco změnilo. Zcela se změnily regulace, Většina tohoto nového designu se již implementovala, ale mnoho toho ještě zbývá. Nicméně ten směr je již jasný. Bankovní systém je v dnešní době odolnější, rozhodně víc, než byl předtím. E, ten nejnovější příklad je právě ten Tilak, kterého jsem zmínil. E, také Praxe v oblasti řízení rizik a pobídky se významným způsobem změnily v bankovnictví, takže říct, že se nic neděje, je trošku přehnané. Zároveň s vámi souhlasím, že nesmíme usnout na Vavřínech a musíme neustále monitorovat a dohlížet nad eh, nejnovějšími eh, postupy, protože bankovní sektor rozhodně není statický. A právě v tomto smyslu zaměřujeme svou pozornost na ten nebankovní sektor, nebo chcete-li sektor stínového bankovnictví. Zátěžové zkoušky nám nabídly velmi e, užitečnou indikaci stavu bankovnictví v eurozóně a rovněž poprvé v historii nám poskytly celou řadu lepších harmonizovaných defi- definicí, například ty špatné úvěry a podobně. Samozřejmě musíme se zaměřit na vyšší komparabilitu kapitálu, to už jsem tady zmiňoval. Jednak tedy ty dobrovůle, za druhé eh, aktiva s odloženou splatností daně a nakonec definice rizikovosti aktiv a tím pádem analýza a definice analýzy vnitřních ratingových modelů. Takže tím částečně odpovídám na to o těch francouzských bankách. Ty francouzské banky nebyly podkapitalizované, tak mimochodem podle AQR a zátěžových zkoušek, podle nich fungovaly v souladu s pravidly. Takže toto je skutečně pouze začátek velmi dlouhé cesty směrem k jednomu dohledovému organismu, a k jednomu dohledovému postupu v celé eurozóně. Co se týká eh, toho bodu o tom malé versus velké banky, to je velmi složitá věc. Je poměrně jasné, že když je banka velmi malá, tak eh, ty systémové implikace rizik budou asi menší. Eh, když selže velká banka, je to velký problém. Na druhou stranu se ukazuje, že do určité velikosti můžeme dosáhnout tak nějak množstevních slev, aby se řeklo. Ale to pouze do určitého bodu, kdy dosahujeme lepších podmínek financování reálné ekonomiky, jak cenově, tak kvantitativně, tak technicky, eh, asistenčně vzato. Ale od nějakého bodu je dominantní komplexnost a celá ta věc je jednak mm, e, noční murou manažera, ale jednak je to také noční murou z hlediska systémových rizik. Takže e, ta odpověď zkrátka záleží na tom, Koho se zeptáte? Když se zeptáte malých a středních podniků, tak ty mají radši malé banky, protože jsou blíže jim jako klientům jsou blíže té zemi, kde ty malé firmy pracují, ale také mimo jiné je zde určitý mocensko-velikostní dialog, který probíhá. Ehm, například v případě nějaké obrovské banky si malý podnik připadá jako trpaslík ehm, v, ve vesmíru. A na druhou stranu malé banky často nabízejí velmi užitečné možnosti. Další aspekt, který však musíme zvážit, a mimochodem ehm, tím se vracíme k tomu, na co už se mě ptali, zda ten evropský bankovní systém je přebankován. Částečně je ta otázka stejná, ale ten další bod, který musíme vyřešit, jsou náklady na to, že bychom měli bankovní systém, který je utvořen z většiny malými bankami. Podíváme-li se na některé země, najdeme, stovky malých bank. Každá ta banka má svou eh, správní radu, to je nějakých 5 až 19 lidí. Velmi často jsou to velmi politické orgány. No a platy členů těchto rad jsou všechno jen ne malé. Mohou se eh, pohybovat v řádu 100 tisíc euro. Takže i toto všechno jsou náklady, které ve finále platí klient. Je to tedy skutečně velice komplexní dotaz a eh, je to jeden, jeden z aspektů, na které se RSB zaměřuje. Děkuji vám mnohokrát, pane Drágy. Těšíme se na eh, výsledky vaší práce o eh, likvidních šocích, aby se tak řeklo, a těšíme se na výsledky vašich dalších projektů. Datum příštího slyšení s předsedou Evropské rady pro systémová rizika bude sdělen co nejdříve a ještě jednou vám děkujeme. Děkuji, pane kolegové. Takže přejdeme k dalšímu bodu eh, našeho pořadu. Rád bych také se vyjádřil v tom smyslu, že na druhém slyšení jsme měli asi více novinek než během toho prvního slyšení, ale novináři už mezi tím odešli, takže jim to ušlo, ale nám snad ne. Takže přejdeme k bodu 6 našeho pořadu jednání. Je to výroční zpráva o politice hospodářské společ- soutěže Evropské unie. Spravodajem je pan Messerschmidt. A já mu okamžitě dám slovo, aby mohl učit svoji prezentaci. Děkuji, pane předsedo, to je od vás věru laskavé. A jak jistě víte, je to naš zpráva z vlastní iniciativy, poznámky vlastně ke zprávě komisi, která se týká hospodářské politiky hospodářské soutěže v roce 2013. Vždycky eh, tady máme eh, velká logistická omezení, protože musíme reagovat na celou zprávu, ale já jsem se snažil hlavně zdůraznit ty hlavy, které jsou nejdůležitější pro nás jakožto e, tento výbor, na které bychom tedy měli reagovat. Než e, stručně zmíním některé nejdůležitější věci, Chtěl bych říci, že už jsem měl velice užitečnou diskusi s některými stínovými zpravodaji a velice se těším, že se sejdu s ostatními, doufejme, v příštím týdnu abychom v dobré víře dospěli ke kompromisu a abychom tím pádem získali pro tuto zprávu většinu. To si myslím, že je důležité nejen z politického hlediska, ale také z pragmatického nebo logistického hlediska, protože většina těchto oblastí je ve výločné pravomoci komisy a jestliže my se k tomu tedy máme vyjádřit, dopad eh, je určitě důležitý eh, těchto politik, takže měli bychom eh, všichni stát za touto zprávou, takže doufám, že budeme jednat v duchu kompromisu. Jak už jsem říkal, už jsem se sešel s nově jmenovaným komisařem eh, pro, toto, pro, ten, pro toto portfolio. Bylo mi potěšením ehm, mít s ním eh, stejné, sdílet i s ním občanství. A myslím si, že jak si eh, jazykově jsme spolu byli blízcí a paní komisařka se vyjádřila k tomuto návrhu a vůbec k právě výboru v duchu ochoty naslouchat a spolupracovat a doufám, že na to my zase zareagujeme pozitivně. Teď bych chtěl jenom projít některé věci. Předpokládám, že jste všichni ten návrh četli. Nejprve jedna z věcí, které si myslím jsou velice zásadní, je interní distribuce finančních prostředků, finančních zdrojů v komisi. My všichni víme, že otázka hospodářské soutěže je velice důležitá, aby bylo možné patřičně pracovat a také víme, že někteří aktéři eh, soukromně, pokud mají nekonečné, ale i obrovské zdroje, které mohou relokovat. Já si pamatuji z dřívějška, že tady byly spekulace, že kdyby se jenom platili penále, o kterých rozhodla komise, že vlastně by to bylo víc než příjmy, což by samozřejmě nebylo možné z hlediska hospodářské soutěže. Proto tady musíme být patřičné zdroje k dispozici v rámci komisy, aby bylo možné provádět kontrolu kontrolu a aby bylo možné eh, řídit věci týkající se státní podpory a podoby. Tím se zabývám hned na začátku zprávy v druhém bodu, protože je to bod mimořádně důležitý. A Myslím si, že neméně důležité je zaměřit se také na kapitolu státních podpor. To, tím se také zabývá komise ve své zprávě nejenom se nám tady pořád opakuje záležitost finančního sektoru a státní podpory pro banky je v rámci ještě doznívající finanční krize, ale jak ukazuje pak v bodu 6 a myslím, nemyslím, že se tím řešil, zajímá byla parlament eventuální eh, porušování pravidel, co se týče strukturálních fondů. Nedávno komise vydala nový soubor regulatorní regulatorních opatření ohledně využívání strukturálních fondů. A myslím si, že pro nás je důležité, abychom měli posouzení toho, jak se tato pravidla v praxi uplatňují ale obecně to způsob, jak státy a je vůbec veřejné orgány nakládají se svými penězi, je samozřejmě nesmírně důležité pro vnitřní trh a to určitě musí být jedna z hlavních věcí, na které se takováto zpráva musí zaměřit. Potom antimonopolní věci, to je samozřejmě velice důležité a maximálně to zajímá mnoho členů tohoto výboru. Já tady v bodě 9 konkrétně zdůrazňuji potřebu, aby tady byla konkrétnější doporučení, termíny, a v formální eh, práva a transparentnost v procesech, eh, které spadají do této oblasti kompetence. Nejenom, ale určitě, protože probíhá ehm, případ eh, s Googlem, řízení s Googlem. A myslím si, že vůbec je velice dobré žádat, aby tady byla jasněji nastavena pravidla a práva. Teď se dostávám k bodu 12 to vlastně je e, vývoj sektorů, těch konkrétních, které se analyzovaly v rámci zprávy komise, týka, e, energetika. Tady pořád máme velkou překážku eh, unbundlingu, co se týče unbundlingu v některých zemích, protože některé země některé eh, ještě eh, nerealizují patřičně třetí energetický balíček a proto pořád je tady značná fragmentace na energetických trzích, což je samozřejmě nepřijímatelné. Fragmentace energetického trhu, to je jako kdybychom zavřeli dálnice a je to nepřijatelné, pokud chceme mít rovné podmínky v energetickém sektoru. Za druhé, a to se teď eh, se zmíním o digitálním trhu, protože, jak všichni víme, ten má obrovský hospodářský potenciál a proto také je to velká politická věc a hodně se o tom mluvilo během voleb evropských voleb, ale také Eh, se to zmiňuje eh, jako důležitá věc, kterou si teď klade do popředí nová komise. A proto si myslím, že je to třeba také tady podrobně probrat. A já tady na to kladu větší důraz ve svých vysvětlujících prohlášeních protože zase máme takové určité eh, ta omezení samozřejmě, když píšeme tyto zprávy. A nakonec bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku ohledně našich formálních pravomocí versus naše reálné možnosti, jak mít vliv na politiku komise. Myslím si, že nová komise, nová komisařka bude mít eh, zájem. Zdá se, eh, že je tady ochota eh, se s námi setkávat a naslouchat nás jako tomu bylo i na předcho- s předchozím komisařem v tomto fóru, ale možná i na menších fórech, například v pracovních skupinách, prostě všude, kde se eh, eh, otázky společného zájmu mohou informovat. Čili myslím si, že tohle bychom měli zkoušet a dělat to tak, protože si myslím, že tady je dobrá vůle i ze strany nové komisařky harmonogram, který tady byl nastaven Teď se zpracovávají poslední lingvistické verze a máme teď 10 dní, aby se tam zapracovaly veškeré náměty. 27, listopadu je termín a budu chtít, abychom se potom na začátku prosince sešli se stínovými zpravodají buď v Bruselu nebo ve Štrasburku. A já eh, co nejrychleji sdělím eh, datum a pak by se mělo hlasovat v tomto výboru. Bylo by to 27. ledna i s ohledem na stanovisko INKO. a myslím si, že na, v, únorovém, eh, v únoru by to mohlo jít na plenárku. Děkuji panu zpravodaji a slovo bude mít, budou mít hvězdínoví zpravodajové a poprosím, aby každý dodržoval eh, tříminutový časový limit. Bernard Langen. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě politika hospodářské soutěže je ve skutečnosti jedním z exekutivních těžišť Evropské unie. Není to vynález posledních let, naopak eh, už je v římské smlouvě. Ale tak nějak se na tuto politiku zapomíná. Je tak nějak v povědomí jednotlivých eh, státních eh, úrovní, když jde o nějaké dotace z EU, ale to je tak všechno. Takže první výzva, před kterou stojíme, je, že se Evropská komise musí starat o řádnou komunikaci a distribuci svých eh, rozhodnutí a sdělení a já k tomu budu mít návrhy, musí více podporovat politiku hospodářské soutěže jako základní pilíř růstu a trhu. A mimo jiné ve smlouvách také je, že Evropská unie jako tržní ekonomika eh, funguje s, se svobodnou hospodářskou soutěží, což je velkolepý cíl, který musíme splnit. K tomuto eh, v, eh, v, panu, v páně Messerschmittově návrhu není nic a já bych to tam rád doplnil. Za dalším. Nejlepší předloha, kterou pro toto máme z posledních let, je zpráva pana Ramona Baldosej Valcer, která byla schválena v loňském roce a která schrnuje všechny stále ještě otevřené otázky. A k tomu je tedy na místě, abychom teď komisi vyzvali a zeptali se jí, kolik toho zrealizovala a kolik toho ještě zbývá. Co se týká dalšího budování a specifických sektorů, pan Messerschmidt předložil první návrh, který je potřeba podle mého názoru doplnit. Já jsem připravil celou řadu pozměňovacích návrhů, protože Eh, tento závěr Evropského parlamentu k politice hospodářské soutěže je naše stanovisko k velmi důležité oblasti evropské politiky, kde nemáme legislativní právo. A proto, podle mého názoru, je naléhavé, aby do této zprávy přišla i žádost na novou komisi a novou komisařku, aby předložila a diskutovala své návrhy na modernizaci a svá hlavní témata s členskými státy, ale vlastně to už bylo v římské smlouvě, tehdy parlament ještě vlastně vůbec neexistoval, takže si to odsouhlasila s radou. A nově ale tyto nové směry musí spolu s parlamentem rozhodovat. Podle mého názoru musí být toto běžný způsob, jak schvalovat hlavní směrnice, jak si hlavní směry, kterými se budeme ubírat. A to všechno do této zprávy je potřeba zakomponovat. Poté mám ještě jednu otázku. Myslím si, že bychom měli zohlednit eh, články 101 až 109, v těch třech rozměrech hospodářské soutěže. Eh, pan Messerschmidt zmínil státní pomoc, to je správně, to je velice důležité téma, protože s tím vzniká zkreslení hospodářské soutěže a eh, komunální i státní instituce, eh, a to vidíme na celé řadě případech, se nechtějí nechat jaksi odradit ze strany Evropy. Takže pak je zde tady zákaz fúzí a otázka na definici poměru na trhu, tržního segmentu, no a samozřejmě zákazy kartelů a e, související s tím to, což je velice důležité pro naše spotřebitele. Tady bych se rád vrátil v mnoha bodech k té zprávě z minulého roku, protože už v ní ty body byly uvedeny. No a nakonec e, rozdělování prostředků, eh, o kterém kolega hovoří jako o velmi důležitém, nepovažuji za příliš důležité. Nemůže být naším cílem eh, zvyšovat počet zaměstnanců eh, Úřadu pro hospodářskou soutěž, který jich už tak má tisíce. Děkuji. Kolegové, prosím vás, dodržujte ten tříminutový limit, protože nám eh, odejdou tlumočníci a v 18.30 musíme ukončit schůzi. Tibor Zanny za FDD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se o dodržení tříminutového limitu. Ale upřímně řečeno, eh, a neříkám to jenom ze slušnosti. Děkuji panu Messerschmittovi za jeho prezentaci. Myslím si, že je dobrá naděje, že tato zpráva bude kvalitní. A to i v očích, jednak v očích parlamentu, ale jednak také v očích daleko širšího publika. Myslím si, že To nejdůležitější tady je, že v Evropě oblast hospodářské soutěže není něco úplně uspokojivého. Rád bych zdůraznil tři hlavní body, které považujeme za klíčové, my jako SAD. Za prvé, chceme co nejvíce posílit roli digitálního jednotného trhu. Jsme přesvědčeni, že toto je motorem nového růstu pracovních míst a inovací. V tuto chvíli bych také rád zdůraznil, že frakce SAD není ochotná podporovat jakékoliv iniciativy, které by nerespektovaly malé a střední podniky a jejich zájmy. A i prostřednictvím této zprávy této zprávy bychom chtěli podpořit tuto novou vizi. Druhý klíčový prvek této zprávy je, že se musíme zaměřit na korupci. Má to být zaměřeno pouze na svět podnikání nebo i na sféru vládních úřadů. Za třetí, a toto je asi nejdůležitější pro nás, tedy, že hospodářská soutěž zde není jenom kvůli uspokojení společností. Má sloužit k prospěchu spotřebitelů. A musí respektovat všechny možné sociální aspekty Tolik tedy v kostce to, co bychom my chtěli rozvést v této zprávě poněkud šířeji. Děkuji vám. Ramon Tremosa. Thank you very much, Mr. President. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, chci poděkovat panu Messerschmittovi za odvedenou práci. Myslím si, že tato zpráva otevírá dveře velmi zajímavé diskusy na celou řadu témat která pak jistě prohloubíme ještě v průběhu pozměňování. Souhlasím s myšlenkou lepšího využití lidských zdrojů v DG Competition. Eh, byla to myšlenka, kterou jsem předložil v loni i já a jsem rád, že se zde objevuje znovu. Eh, nehovoříme o navýšení počtu Eh, státních zaměstnanců, pouze chceme lépe alokovat zdroje, protože v některých případech eh, mají některé nadnárodní podniky daleko větší rozpočet na lidské zdroje než DG Competition a proto bychom eh, tuto myšlenku asi měli prosadit. Já také předložím pozměňovací návrhy, co se týká státní pomoci vůči bankám a i v této oblasti by se DG Competition mělo více angažovat. Děláme si starosti, že v některých členských státech dochází jaksi ke koncentraci těchto podpor v bankovních sektorech, například ve Španělsku, Eh, většina menších bank byla donucena eh, jak si ukončit činnost během krize a teď tři největší banky mají asi 80% trhu. Pakliže máme hovořit o bankovnictví přecházející do rukou malých a středních podniků, musíme se na toto zaměřit. A je potřeba analyzovat eh, možné dopady jaksi koncentrace bankovnictví a úvěrovosti malých společnostem jsem pro, aby se tato zpráva o hospodářské soutěži otevřela vůči i jiným sektorům, pakliže zjistíme nedostatek hospodářské soutěže v nich. Právě proto v loni v té zprávě o hospodářské soutěži hovoříme o sektoru dopravy, totiž v některých členských státech například systém národních letišť nebo přístavu je centralizován a monopolizován centrální vládou. A to podle nás vytváří eh, nedostatky na tom, na té, na té jednotné rovině, na které se mají všechny tyto společnosti pohybovat. Samozřejmě eh, taková infrastruktura nemá konkurenci a k tomu by se DG Competition mělo také vyjádřit. A podobné je to v oblasti energetiky. I zde vnímáme um, různé, různě rostoucí ceny napříč členskými státy, což ovlivňuje jednoznačně konkurenceschopnost. K tomuto pak představím pozměňovací návrhy a doufejme, že DG Competition si z toho vezme poučení. Dále i co se týká směrnice o opožděných platbách, i zde e, dochází k tomu, že některé členské státy platí své účty v rámci toho 30-denního období a některé je nezaplatí. A proto je to důležité. No a nakonec, co se týká digitální agendy, zde předložím pozměňovací návrhy vlastně ve stejném duchu jako v loni e, a jak víte, já nejsem politicky korektní, předložím proto některé návrhy ke Google a doufám, že pan zpravodaj bude podobně nekorektní jako já. Já vím, že se nemají zmiňovat členské státy nebo konkrétní společnosti, ale jsem přesvědčen, že antitrustový případ proti Google je velice důležitý pro malé a střední podniky i pro spotřebitele napříč Evropou. Myslím si, že bychom měli dát Evropské komisi demokratický mandát, aby v tomto pokračovala. V loni jsme Google zmínili a ta zpráva e, byla odhlasována asi 640 hlasy v parlamentu. Všechněm frakcím v parlamentu se to líbilo. Myslím si, že v tomto případě by to mohlo platit také. Paloma López. Paloma López. Gracias. Dobrý večer. Máme dvě možnosti eh, zasáhnout do této zprávy. Buď eh, eh, jsme zajedno o politice konkurenceschopnosti a my můžeme říct, že nesouhlasíme s tím, co se ve zprávě říká. My si nemyslíme, že nejlepším způsobem, jak získat nabídku, to, tento návrh není konkurenceschopnost, konkurence, kompetitivita musí být podřízená všem ostatním cílům Evropské unie, to je eh, konvergence výrobní mezi státy a zaměstnanost. Nemá smysl, abychom finalizovali státní pomoc do například minerál, do důlního sektoru nebo do lodního sektoru. Ty jsou velice důležité, protože se tam eh, udržuje zaměstnanost. Liberalizace může vést k nerovnováze ekonomické, čili my chceme, aby tento aspekt kompetitivity eh, nebyl nazírán jenom z ekonomického hlediska a divíme se, že komise navrhuje liberalizaci na úrovni tedy mezinárodních dohod nebo obecně, protože to eh, vlastně všechno způsobí, že celá struktura je křehčí. A u ostatních otázek, kterým dochází eh, bych řekla, že vlastně kolektivní smlouvy jsou mnohem cholostivější, křehčí a v některých eh, oblastech dochází i k privatizaci, například eh, dopravě. A dále jsme nezasáhli do oblasti potravinářské, do, to eh, jsme v roce 2014 neudělali. Pro zemědělce bylo uděláno velice málo a komise také udělala velmi málo v otázce špatného používání eh, evropských peněz. My ve Španělsku eh, máme problém, že se nám nepodařilo eh, obrodit to, co by bylo potřeba. Energetický průmysl je ve velké krizi ve Španělsku, je stále mnoho skandálů. Potom obnovitelné zdroje. Eh, ta vyhláška o obnovitelných zdrojích ve Španělsku vlastně je proti všem normám, které máme. Máme tady eh, kolizi mezi oligopoly eh, ve Španělsku, alespoň na tom energetickém, v energetickém sektoru. Využívají se špatně fakturace v energetické oblasti, já myslím hlavně na Castor, na podnik Castor. Máme spoustu pozměňovacích návrhů, jsem ochotná o tom diskutovat a budeme diskutovat i se stínými zpravodaji, i se všemi ostatními. den Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za předloženou zprávu. Dá se s ní, myslím, pracovat, ale některé věci by se daly zlepšit nebo přepracovat. Jsem rád, že se zmiňuje oblast dopravy, že jde o hlavně svobodnou hospodářskou soutěž. To musíme rozpracovat i pro e, ostatní sektory. Svobodnou hospodářskou soutěží rozumíme například také to, že přinášíme výhodu pro spotřebitele i pro životní prostředí v Evropské unii. Z hlediska zelených se tím dostávám k důležitému sektoru, tedy k sektoru ochrany životního prostředí. Poslední komisař pro hospodářskou soutěž v posledním výstupu před tímto výborem řekl, eh, že vlastně není žádné rozhodnutí k otázce životního prostředí a hned dvě hodiny na to se nakonec něco rozhodlo, že ano. A příští komise se s tím teď musí vypořádávat eh, Obávám se, že eh, v sektoru energetiky, tak jak je to narušení hospodářské soutěže koncipováno, to nemůžeme akceptovat. Ehm, myslím si, že není možné připustit, aby jaderná energie tolik poškozovala sektor obnovitelných energií. Další věc se týká daňových úniků. Ehm, nemluví se tady ovšem o e, daňové konkurenci. Tedy myslím ten známý lucemburský případ, ale ne jenom ten. Co se týká politiky hospodářské soutěže v Evropské unii, pak zcela ztrácí, ztrácí význam, když dochází k takovéto daňové konkurenci, a dochází zkrátka k daňovým únikům, k únikům příjmu členských států. To my jako Evropský parlament nemůžeme připustit, potřebujeme proto rozumné rámcové podmínky. To musí být důležitá součást této zprávy. Samozřejmě komise pro toto potřebuje i příslušné personální vybavení, aby mohla jednat ofensivně, případy projednávat, potřebuje právníky a musí z toho vyvozovat důsledky. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A prosím vás jenom minutu a ne víc. Já to zkusím, aby to bylo rychle. Jenom dvě takové myšlenky, které se pokusím vtělit do pozměňovacích návrhů. Spíše to jsou otázky. Jedna je to, co se týče daňových eh, rozhodnutí, které teď zkoumá komise eh, z hlediska státní podpory. Mnohé eh, oblasti politiky hospodářské soutěže byly decentralizovány, mají je teď eh, v rukou státní antimonopolní úřady. A jak to dělají? Oni opravdu eh, ty daňová rozhodnutí národní potom zkoumají. A před pár lety jsme měli takzvané rozhodnutí Bosman. Týkalo se to fotbalových hráčů. Možná se to netýkalo úplně hospodářské soutěže, spíše svobody pohybu. Pak jsou další otázky, eh, případy, které možná nebyla věnována tak velká pozornost mediální, pokud jde o profesionální sporty, což je vlastně ekonomická činnost kde Mezinárodní sportovní federace, jak se zdá, uvalují omezení na přidružené sportovce. A vím, že Evropská komise už dostala podněty v tomto směru a zajímalo by mě, zda je komise e, ochotná zvážit něco, co by posuzovali jako méně významný případ, anebo zda by ty své zásady všude uplatňovali opravdu stejně. Děkuji, tak pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, bude to stručné. Pane Langene, já si myslím, že jste poukázal na řadu důležitých otázek a určitě v posledu budeme schopni se na nějak dohodnout. Já nevím určitě, zda ano či ne, zda se budeme moci vyjádřit ke komunikační strategii k komise, ale pokud EPP si to velice eh, že přeje, tak já s tím nemám problém. Uh, pak eh, pokud je o finančních prostředcích, eh, já eh, jsem byl jaksi sveden a přesvědčen loňskou zprávou. Myslím si, že to probíhalo dobře a že je důležité na to klást důraz. Takže myslím, že stejně jako jsme to udělali loni, že i letos se na takové formulaci dohodneme. Já souhlasím s tím, že by bylo bezvadné, kdybychom tady měli také otevřenou otázku ke komisi, aby vysvětlila, co se udělalo a čeho se ještě nedosáhlo abychom měli k dispozici průběžné hodnocení toho, jak si stojíme. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky, eh, pokud je od Tibora. Děkuji za laskavé poznámky. Já souhlasím s těmi třemi věcmi, které jste zdůraznili. I když pokud je o korupci, řekl bych, že bychom měli být velice opatrní, jak to formulujeme. Buď hodně specifické, anebo vůbec. Nic mezi tím není možné. Jistě jsou konkrétní případy, aspekty bychom třeba chtěli e, zdůraznit, anebo se naopak rozhodneme, že se obecně vyjadřeme ke korupci a její dopadu na e, politiku hospodářské soutěže, ale zcela jistě dosáhneme kompromisu, který uspokojí všechny. Ramonem. Zase je tady otázka, koho jmenovat a koho nejmenovat. Myslím si, že jako loni i letos dospějeme ke kompromisu. Já mám takový pocit, že v takovéto zprávě když vyjadřujeme stanovisko, názor v oblasti, kde nám nepřísluší formální eh, kompetence, pak, že je nejopatrnější nesnadit, nes, nesnažit se posuzovat probíhající případy. Ale podíváme se, jak se to formulovalo loni. Na druhé straně, pokud se eh, pak loni nic nestalo, tak možná loni jsme to neřekli tak dobře, jak se mohlo. Tak uvidíme. Sektor dopravy, ten zmiňoval pan Eh, Ramon, ale také Zelení a GUE, tak to už tam máme, jenom samozřejmě ve dvou eh, úvodních ustanoveních 19 a 20. A ještě abych zareagoval na poznámku Tibora ohledně toho, eh, komu to adresujeme. Zdůrazníme také otázku sociálního dumpingu pokud jde o zastupování spotřebitele, myslím, že můžeme klidně říci, že e, v Evropské unii není nikdo, kdo by více zastupoval evropské spotřebitele než Evropský parlament. Takže já to si klidně můžeme vzít za své a s tím tedy také souhlasím. Energetika, souhlasím s tím, co se tady řeklo, směrnice o opožděných platbách ať už to má jakýkoliv dopad na eh, politikospářské soutěže, pak bychom to měli projednat na schůzi se za tí, ze stínovými zpravodaji. Já jsem tomu, jinak to, co proniklo minulý rok do médií, já jsem tohle musel předat dříve, než se to dostalo dál, čili určitě tady bude opozice ze strany parlamentu obecně ohledně toho, co se týká daňových úniků, protože to má právě velký dopad na politiku hospodářské soutěže, zejména v rámci režimu státních podpor, ale obecně rovněž. A myslím si, že to nejenom je důležité, ale také se to často říkalo. Musí být opravdu vyšetřeno všechno, co se teď ukázalo, co probíhalo, pokud je o Lucembursk a další státy. Pak Bocmanovo, to rozhodnutí ve věci Bocman ano, to není něco, co by mě bylo napadlo, ale já k tomu přistupuji v otevřeném duchu. Pokud tam zařadíme odstavec o profesionálním sportu, mě, klidně, co mě se týče. A samozřejmě nejlépe by bylo zmínit co nejvíce sektoru, ale já jsem pochopil eh, od sekretariátu, že tady máme určitá omezení, která ale neplatí, pokud jde o pozněvací návrhy. Já sám hodlám předložit řadu pozněvacích návrhů, návrhu, tak nakonec to snad bude rozsáhlá všeobsahující eh, zpráva, která bude mezníkem na začátku tohoto nového volebního období. Děkuji vám všem mnohokrát. Ano, ale teď už opravdu, ale opravdu musíme eh, skončit. Já bych jenom rád navrhl, že bychom tuto debatu provedli, až budeme mít všechny pozměňovací návrhy abychom neměli schůzky stínových zpravodajů ještě předtím. Bude to nejméně 500 pozměňovacích návrhů a než se vyhodnotí, tak se nemůžeme setkat. Prosím pana Messerschmitta, aby to přesunul až na příští rok. Děkuji. Dobře, tak, termín pro pozměňovací návrh je 27. listopadu ve 12.00. Projednávání návrhu proběhne 21. ledna, hlasování bude 27. ledna a plénum snad 25. února. Tímto končím schůzi. Příští schůze proběhne v pondělí 24. listopadu v 19.30 ve Štrasburku. Děkuji.